reopen this meeting in the Zahajuji znovu zasedání, protože tady nemáme nikoho z představenstva. Byl jsem požádán, abych tomu předsedal a jediné, co mě odlišuje nebo k tomu vyznamenává, předurčuje můj věk, to je vše. Předmětem dnešního odpoledne je absolutorium komise eh, v oblasti spolupráce v rozvojové oblasti Předávám slovo panu Vostokovi z Evropského účetního dvora, aby představil svůj názor, jak se komise zhostila svého úkolu. Pane Postoku, prosím. Děkuji, pane předsedo. S Eh, dovolením eh, komise eh, se vyjádřím takto jednorázově. To byla pomoc při rozšiřování a využívání evropských rozvojových fondů. To jsou různé nástroje, mají dvě výroční zprávy, dvě prohlášení o e, důvěryhodnosti a i když to není přesně totéž jejich účel, tak přesto podporují v podstatě podobnou činnost a mají podobný účel. Evropa je nejvyšším přispěvatelem a to je právě odpovědnost za rozpočet a za EDF, tedy ten rozvojový fond, a proto já mám pocit, že dává smysl se k něm vyjádřit zároveň. Chci zde se vyjádřit k pěti jakoby tématům. Za prvé e, nález účetního dvora e, z pohledu e, právního souladu a mm, souladu transakcí. Takže u obou um, se vyskytují chyby a dopad chybovosti je podobný. U e, výdajů u rozpočtu si myslíme, že e, chybovost je 3,3%, 90% pravděpodobnosti, že se vše nachází v oblasti 5,5 až 1 až 5 a u EDF je 1,3 chybolost a e, konfidenční interval e, od 4,1 do 5,2 obnáší 91%. U Evropského rozvojového fondu obecně k rozpočtu e, soud vydal, tedy náš účetní dvůr vydal pozitivní ADF eh, z pohledu závazku Druhý eh, bod. Eh, kapitola 7 rozpočtových výdajů u externích aktivit při pomoci v rozšířování byl významně ovlivněn ehm, vývojem metodologie našeho účetního dvora, což vysvětlují v ob v odstavcích 7.13 až 7.15 výroční zprávy a myslím, že eh, kolegyně Kaliolajt eh, vše vysvětlila z pohledu metodologie eh, členům tohoto výboru už více násobně. My si uvědomujeme, že je to výhodná změna a vyjadřujeme se k tomu v odstavci 1,6 výroční zprávy z loňského roku. Odstavec 7.15 vysvětluje, že vše všechny propočty týkající se chybovosti při um, vydávání, vynakládání rozpočtových prostředků se týká um, těch um, předplacených eh, částek a jejich vyučtovávání. Eh, třetí eh, bod. Kapitola 7 výroční zprávy a e, zpráva v, k rozvojovému fondu. Tam jsme zjistili, že většina chyb už v zásadě byla předmětem zkoumání komise. Za čtvrté zjistili jsme, že spoždění u vyučtovávání těch eh, předstupních eh, pladeb, těch pladeb předem, eh, se musí řešit. Vysvětlujeme to v bodu 7.1 a obecně se vyjadřujeme k odstavci 34 ve zprávě o Evropském robojovém fondu. Není to nic překvapivého, protože čím je delší spoždění, tím je pravděpodobnější, že dokumenty nebudou k dispozici. Dokonce e, v té nejskvělejší ze všech institucí, totiž v našem účetním dvoře, se někdy stane, že se určitý dokument prostě nenajde. Další bod, pane předsedo. E, zásadní e, činnost komise, která se zabývá reziduální chybovostí, je stále ještě něčím, kde se dále pokračuje v práci, zejména v ředitelství pro rozšíření, kde pouze malá část výdajů eh, byla proskoumána z tohoto pohledu. Ale je tam pár zajímavostek eh, u Euromedu Týká se to jak výdajů rozpočtových, tak výdajů e, z rozvojového fondu. Domníváme se, že je tam prostor pro e, vylepšení metodologie, ale zároveň se domníváme, že obecně ta metodologie je vhodná a z toho, jak tomu rozumím, tak je spíše zdokonalována v tom duchu, v němž je koncipována. Domníváme se ale, že mm, to, jak jsou prezentovány výsledky, tak je přece jen trochu krát negativní, vysvětlujeme to v odstavci 43 ve zprávě o EDF. Já si myslím, že komise už to vlastně eh, přiznává a z toho vyvozuji, že to přiznává z jejich eh, komentářů. A poslední bod. Ehm, Europaid, tam byla 6,3 chybovost a to bylo na konci toho ehm, správního cyklu. Je to eh, vyšší než se předpokládalo a my často eh, počítáme, eh, tedy komise spíš nám odvětila, že eh, by se to blížilo realitě, kdybychom vyčkali s naším prohlášením DAS a vyčkali, až všechny transakce proběhnou. Komise však mlčí ke skutečnosti, že zde je to u Europejk přesně opačně a že ta reziduální chybovost je jejich vyšší než naše. To je z mé strany ve zkratce vše. Pane předsedo, rád zodpovím jakékoliv dotazy. Děkuji. Určitě se dotazy objeví, ale než k ním přikročíme, předávám slovo komisi. Pane Pěvalksi, prosím. Mr. Chairman, honor members, ladies and gentlemen. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Děkuji panu Bostokovi a účetnímu dvoru za eh, velmi profesionální eh, zhodnocení roku 2012. Eh, komise se tedy eh, postaví eh, k těmto doporučením. Celková chybovost pro rozpočet eh, v Evropském rozvojovém fondu je zhruba 3 což je úspěch vzhledem k velmi obtížnému kontextu, ve kterém pracujeme. Pokud jde kapitol, o kapitolu 7, tak tady je ta chybovost také 3 Jak účetní dvůr řekl, většina z těchto chyb je dána zálohami a také metodologií. Eh, podle staré metodologie eh, byla, by byla eh, chybovost v kapitole 7 nižší než v loni. To samozřejmě odpovídá výsledkům které jsme očekávali. My to bereme vážně bereme to vážně jako varování. Je jasné, že musíme přijmout určitá opatření, tak abychom chybovost ještě snížili. Budeme na tom i nadále pracovat a e, samozřejmě, že přijímáme e, tyto návrhy. Pokud jde o metodologii účetního dvoru, dvora, budeme e, pracovat i s tou zbytkovou chybovostí. Míru chybovosti bychom mohli eh, zmírnit především tím, že bychom lépe využívali, nebo že by naši příjemci lépe aplikovali pokyny, že bychom lépe spolupracovali s mezinárodními organizacemi. My tady finalizujeme jednání s důležitými partnery eh, a se Světovou bankou tady spolupracujeme i nadále a pracujeme i s dalšími mezinárodními organizacemi, tak abychom naši spolupráci zlepšili. Naše analýza eh, to potvrzuje. Celkem za to můžeme říci, že naše struktura kontrolních mechanismů je dobrá, přesto některé prvky potřebujeme zlepšit. Eh, vytvořili jsme akční plán tak abychom zvěd, zvýšili podvědomí o chybovosti a abychom informovali naše pracovníky o tom, jak chybám eh, předcházet. Snažili jsme se zaměřovat především na otázky auditu a tím tedy zlepšit kvalitu finančních dat. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, eh, já eh, chápu své povinnosti také v tom smyslu, že musím bojovat proti chudobě a musím tedy dobře investovat prostředky daňových poplatníků. Eh, Evropská rozvojová spolupráce přináší plody na celém světě. Eh, my jsme se teď soustředili především na rozvojové cíle milénia. Můžeme mít hrdí na roli, kterou hrajeme v rámci těchto cílů. Naše podpora přispěla eh, k tomu, že 14 eh, milionů dětí se dostalo do školy, miliony dětí bylo očko, byly očkovány, eh, kromě toho se mnoha milionům lidí na světě dostává základní infrastruktury, kanalizace, pitné vody. Eh, to znamená, že minimálně jeden rozvojový cíl milénia splníme do roku 2050. Zároveň musíme nahlížet tu situaci celkově podle dat Světové banky eh, HDP na hlavu je nejnižší eh, v Mozambiku a přesto eh, tedy roste v e- e- Etiopii, v Nigerii. Eh, to znamená, že právě to jsou země, kde můžeme pomoci s růstem. Všechny tři zmíněné země mají lepší zprávu věcí veřejný. Ta zpráva se podle Ibrahimova indexu během minulých let zlepšila. Rost, klesá zároveň mortalita Eh, novorozenců klesla na 68 tisíce narozených dětí. To znamená, že se zmenšila na třetinu eh, a to je skutečně velký dopad naší rozvojové pomoci. A i v zemích, kde plnění rozvojových cílů milénia je zatím snem, eh, vysněnou skutečností, pomáháme například na Haiti nebo na, v Somálsku, pomáháme eh, k dalšímu rozvoji. Chceme, aby výsledky naší práce byly co možná nejudržitelnější. Snažíme se eh, tedy těm zemím pomáhat trvale. Řešili jsme to od loňské diskuze o absolutoria. Eh, snažíme se především o rozpočtovou podporu, vždycky se tedy opíráme o smlouvy se smluvními zeměmi a díky tomu se snažíme dosáhnout kýžených eh, cílů. Samozřejmě, že naši partneři hrají klíčovou roli. Každý, eh, každá smlouva se zaměřuje na zprávu veřejných prostředků a na řádné rozhodování o veřejných financích. To znamená, že se snažíme o spolupráci s partnery, která byla co, by byla co možná nejkomplexnější, tak abychom dostáhli co možná nejtrvalejších výsledků. Když opustíme dotyčnou zemi, tak máme systémy, které jsou tedy velmi dobře založené a e, komplexní. V Africe jsme dosáhli velmi dobrých výsledků e, na Kapverdách Tanzánii, kde eh, rozpočtová pomoc pomohla eh, především v prioritních odvětvích, například ve školství. Eh, v ve Rwandě jsme se soustředili na rozvojové cíle milénia. Pane předsedo, vážení poslanci, eh, je samozřejmé, že nám nezáleží pouze na tom, aby ty peníze byly dobře investovány, ale chceme, abychom dosáhli dobrých výsledků. To znamená, že chceme do dalšího programového období ambiciozní cíle, tak abychom mohli eh, jasně splnit cíle pro jednotlivá zem, jednotlivé země díky našim programům. Eh, chceme indikátory tak, abychom mohli ukázat, že se snažíme o trvalé výsledky a že jich dosahujeme. Úkol, který máme před sebou pro období po roku 2015 dokonce přesáhne rozvojové cíle milénia. Budeme se snažit o udržitelný rozvoj, eh, tak aby všichni obyvatelé mohli žít slušný život. Proto eh, se tedy velmi těším na vaše otázky a na naši vzájemnou diskuzi. Thank you very much. Then I... Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo panu Piprovi, obecnému zpravodaji. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Vážení pánové z účetního dvora, informace jsou velice užitečné pro hodnocení, které můžeme učinit v udělování absolutoria. Děkujeme mnohokrát za tuto transparentnost, kterou jste nám poskytli. V oblasti rozšíření rozvojového fondu máme co dočinění s chybovostí 3 až 3,3 to je ve srovnání k jiným výdajům eh, v evropském rozpočtu poměrně málo. Eh, a komise ještě navíc kritizuje, že tato relativně nízká chybost je snad příliš vysoká. Změnil se totiž způsob propočítávání. To jistě lze vzít na vědomí a jistě to může být také vysvětlení. A moje první otázka, která každého napadne, podle mého názoru je, proč auditoři z komise eh, hovoří o vyšší chybovosti 3,6, zatímco účetní dvůr 3,3 maximum. Eh, co se tady posuzovalo jinak? tuto otázku, tedy dávám oběma zúčastněným stranám. E, je to snad způsobeno tím, že komise není schopná dosledovat věci přiměřeně podle hesla follow-up. To v minulosti často nebylo e, realizováno. Co mi však vrtá hlavou je další věc. My tady hovoříme o nízké chybovosti, ale to také není žádné umění. Když se podíváme na pomoci z rozpočtu a podíváme se na odstupňování úrovní odpovědností, které vlastně jsou dávány členským státům. A pak ty propočítávací metody, které používáme my, už zase v jednotlivých státech nefungují. Vy jste například, pane komisaři, hovořil o tom, že rozpočtová pomoc Tanzánii byla užitečná, co se týče vzdělávacího systému v Tanzánii a jeho podpory. Jak si to mám konkrétně představit? Jak může nějaká rozpočtová pomoc se pozitivně projevit na strukturách ve vzdělávacím sektoru? Jak se to dá dosledovat? Existuje tady skutečně účelová vázanost těchto prostředků? Je to nějakým způsobem kontrolováno a nebo jenom tak řekneme, tak vzdělávací systém se zlepšil, protože tolik a tolik uzávěrek a to je způsobeno díky pomoci Evropské unie. Já vím, že ta otázka je možná trochu nefér, ale jako politik bych také rád měl dobrý pocit. Prostě chci vědět, co se děje s těmi evropskými penězi v těchto zemích. Je to vždy v souladu s ochranou lidských práv, což je hodnotový žebříček, který máme my jako Evropané. Možná, že byste nám to mohli ještě více vysvětlit. A pak se chci ještě zeptat na další věc. No, na několik vlastně záležitostí, protože už jsme také písemně tyto otázky položili. Jedná se o tři země Kongo, Egypt a Palestínu. Kolegové v našem výboru si dělají starosti se situací v Kongu. A zcela zjevně, navzdory tomu, že se země nachází v občanské válce, tak evropské peníze tam tekly. Jak je možné to ospravedlnit? Odůvodnit, jak je možné nějakým způsobem ověřit, že ty peníze skutečně se dostaly také do správných kanálů. A Egypt a Palestína, mm, s těmito dvěma zeměmi se pojí jedna moje otázka. Tady totiž došlo ke změně. Jaký je rozdíl mezi mezinárodní hodnotící skupinou, která nese odpovědnost teď a bývalou technickou kanceláří pro pomoc. Jakým způsobem proběhlo výběrové řízení? A moje poslední otázka se týká Palestiny. Mohl byste říci, zda v současné době Existují vyšetřování ze strany OLAFu? Pakliže ano, jaké oblast, jakých oblastí se to týká? Pakliže ano, kdy budou tato vyšetření ukončena? Uznávám, že jsem položil kritické otázky Eh, navzdory té pozitivní oblasti, kterou máme možnost tady dnes hodnotit a už teď se těším na vaše odpovědi. Děkuji. Podle protokolu má nyní zpravodaj za Evropský rozvojový fond a to jsem já. A tudíž navážu. Za prvé, není mi stále jasné, a už jsem se na to ptal předtím, jaký byl konkrétně důvod proč účetní dvůr změnil metodiku výpočtu chybovosti, protože to znamená, že ta chybovost se zvýšila. Přinejmenším ve většině případů. A to není úplně užitečné před volbami. Otázka na pana Bostoka. A možná je to taková samonaplňující se předpověď, ale je realistické dosáhnout dvouprocentní chybovosti v oblasti rozvojové pomoci, kde máme tolik nejistot. A je to těžké v samotné Evropě a nežádáme příliš. Tedy když chceme po africké vládě, aby v rámci sdíleného řízení dosahovali dvouprocentní chybovosti, je to důvěrná otázka pro pana Bostuka, než odejde. A potom obecná kontrola. Máme již 20 prostředků, které jsou již ve fondu a jak můžete vypočítat proto chybovost, pokud vláda de, de, Demokratické republiky Kongo, Mali nebo jiné země, kde ta situace není eh, úplně klidná, jak můžete tam dospět k výpočtu chybovosti. A vím, že to je věc, kterou je možné mi vysvětlit, ale některé eh, části rozpočtu jsou poskytovány paušálně eh, mezinárodním organizacím. A tyto mezinárodní organizace jsou samozřejmě velmi vděčné za prostředky, kdy není přístup k jejich účetním knihám pro kontrolu těchto prostředků. A já už jsem to uváděl v minulosti. A ta odpověď mě v minulosti nepřesvědčila, tak bych si přál být přesvědčen nyní. A máme nyní Evropskou službu pro vnější činnost a země, které dostávají Evropský rozvojový fond, jako vedoucí delegace tam často není někdo, kdo vyrůstal v komisi či na radě a není zcela seznámen s evropskými postupy, pokud jde o vynakládání prostředků a někteří z nich přichází přímo ze zahraniční politické služby. A mě by zajímalo, jak si vedou tyto delegace, jaké jsou rozdíly mezi osobami, které vlastně působily v komisi a těmi, kteří přicházejí eh, z národní veřejné služby. A reziduální chybovost byla zmíněna panem Píprem. K tomu už nemusím mluvit. A poslední otázka. Do jaké míry se komise účastní diskuse o konečném příjemci, například organizací, jako je OECD. Tedy je něco takového možné, je možné se tím zabývat a musíme stanovit pravidla, do jaké míry je něco takového možné. A otázka na komisi. Máme nový víceletý finanční rámec, a nový Evropský rozvojový fond. Jaké budou hlavní změny, které předpokládá komise v následujících letech, abychom dosáhli pozitivního eh, výsledku z hlediska devka? A nyní politické skupiny. A vidím, že se hlásí eh, z řada poslanců. Pan Stavrakakis se přihlásil jako první. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci omluvit kolegu Dereka Vogna. Otázka je, jak může, budeme moci postupit dále v následujícím období. asi tu otázku budete muset zopakovat. Otázka je, jak bude možné provádět kontroly na místě, zejména z hlediska omezení v personální rovině. Děkuji. Kdo to chce komentovat jako další? Paní Lange. Thank you, thank you very much. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já se soustředím na rozpočtovou podporu. Vy už jste dostal dojem, že obecná rozpočtová podpora je, je jedna z věcí, která vyvolává větší bolení hlavy. Já jsem se bedlivě zabývala odpovědí na otázku číslo 8 a vzhledem k nedávným odhalením, která musíme vysvětlit v členských státech, jak je možné, že 1,9 miliardy euro se v Kongu nemůže nalézt a 1 miliarda v Egyptě. Jak zajistit, že evropští voliči budou považovat tuto podporu nadále za legitimní? Jak můžeme tuto rozpočtovou podporu učinit měřitelnější? A vy jste odpověděl, že alokace prostředků musí odrážet priority které jsme dohodli s partnerskými eh, zeměmi. To je logické. A když si čtu zprávu Četního dvora o Kongu, tak eh, tam vidím velký rozdíl názoru mezi komisí a účetním dvorem, pokud jde o účinnost a důsledky priorit, které byly stanoveny. Účetní dvůr často říká, že ty cíle nejsou dosaženy a vy v odpovědi říkáte, je ta situace velmi obtížná, já to dokážu ocenit, ale jak zajistit, že příště budeme hovořit o podobných situacích a už tu nebude ten rozpor mezi zjištěními účetního dvora a komise. Jinými slovy, jak zajistit, že jak účetní dvor, tak komise se dohodnou na tom, že více priorit a více cílů dohodnutých s partnerskou zemí jsou dosahovány. A říkáte, že třeba splnit určité podmínky, to my všichni víme. Ale zase mi zajímavá vaše poznámka o earmarkingu příjmu, respektive, že příjmy dostávají určitý kód a je možné dosledovat v rozpočtu příslušných zemí tyto částky. A jsem zaujata tím, že vás zajímá sledovatelnost a ne efektivita v tomto případě. A také bych chtěl vědět, v kterých partnerských zemích je tento systém používán pro které partnery je možné to využívat a jak zajistit, že to bude využíváno více, protože je to zajímavý prvek, který bychom mohli více využívat. A já jsem byla velmi zklamána vaší poznámkou, že vlastně je to svrchované rozhodnutí příjemce, zda chtějí s tímto systémem pracovat. Podle mého názoru a podle eh, názoru mých voličů, pokud my poskutujeme finance tak jsme i ti, kteří eh, mohou požadovat, že ta dohledatelnost bude zaručena. Máme vážné eh, problémy s odůvodněním eh, rozpočtové podpory a to by mohla být cesta, jak ji učinit legitimnější. Kdybychom měli zdravější základ, který bude základem právě této pomoci. A je mi velmi líto, když slyším, že se musíme ptát těch příjemců, zda s námi chtějí pracovat, jak vyvíjet větší tlak, abychom zlepšili eh, měřitelné dopady těchto prostředků. Děkuji. Thank you. Ingeborg. Děkuji. Ingeborg Kersle, prosím. Děkuji, pane komisaři. Dnes dopoledne jsme tady měli takový menší střed a týkalo se to Egypta. Určitě jste se doslechl, že něco takového nastalo a myslím si, že i vy byste nám tady měl co odpovědět, totiž rozpočet egyptské vlády, který prošel nezávisle na tom, jakým změnám tam dochází. Vždy je tam budget support, vždy tam baronka Eštonová nakonec zajede a přestože už prezident Morsi není v úřadu, obecně tam nateklo 5 miliard eur, ne všechny z unijních rozpočtů, ještě z Eboru a z jiných zdrojů. Ale já bych se ráda od vás jednou vědu dozvěděla, jak vy nahlížíte na Egypt a na eh, potřebu, na pomoc a taky na to, jak se vše mění v kontextu arabského jara. A když už tedy hovoříme o absolutoriu, tak si myslím, že já se někdy tak postupně tážu sama sebe, co by bylo vlastně nejlepší v praxi. A pak druhá věc, nevím, jak tomu říct. Um, IMG, to je ta mezinárodní správní skupina. Je co to je za zvíře? Je to mezinárodní organizace, svou strukturu je to spíš jako firma, nebo je to prostě jen nějaká skupina? Vím, že tady jsme měli Paula Kaseku za ní a já jsem se rozhodla, že já zkusím se dopátrat, o co jde, protože aniž by proběhlo výběrové řízení, ta skupina dostává peníze unijní a co podle vás ona vlastně tady přináší, co vnáší, jaké jsou její výsledky, já jsem si něco přečetla, ale eh, Opravdu e, jsem si udělal to potěšení z toho odfiltrovat tu tautologii. Totiž, e, když si čtu tady tu rozpočtovou podporu o Egyptě nebo e, ten dokument IMG, tak mě to připadá takové bezbřehé a v podstatě bezobsažné a já bych od vás ráda slyšela něco konkrétnějšího. Děkuji. Dobrá, děkuji. Ještě někdo by chtěl položit nějakou otázku? nezdá se. Then, Mr. Bostock, if you would... Pan Bostock, pokud byste byl tak velice laskav a vyjádřil se k těm otázkám. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že ode mě nečekáte, že se vyjádřím ke Kongu, Palestíně a Egyptu, protože k tomu se musíme sejít eh, zvlášť. Ale pár záležitostí. Spravodaj se tázal, proč je ta reziduální chybovost vyšší než náš odhad. Možná eh, pan Pibak si vlastně na to dokáže odpovědět sám, ale já za prvé řeknu, že se jedná o odhady. Uh, obecné odhady, nejedná se o přesná čísla, jedná se o celou řadu různých um, možností a navíc je tam ten konfidenční interval a mnoho částek kolísa, takže nesmíme vycházet z toho, že eh, tam vždy bude ten vztah mezi těmi veličinami stejný nebo že budou totožné. A další věc. Ta R i je vlastně stále ještě něčím, na čem se pracuje. Komise sama přizná určitě, že se tam může lecos eh, doladit a 3,6, ano, je to trochu vyšší než odhad náš, ale já bych si tady mohl například eh, žertovat, případně si dobírat komisi, ale samozřejmě to není kritika, protože obecně je to na velice podobné úrovni a jedná se i tak o odhad a my se jej snažíme zpřesnit. Možná pan komisař k tomu ještě něco přidá, nějaký komentář, ale myslím si, že asi se mnou bude souhlasit. Ptáte se, eh, proč jsme změnili metodologii, pane předsedo. Já eh, nemohu odpovědět líp, než eh, že vám ocituji část odstavce 1.6 v naší zprávě. Je tam věta, která zní ehm, transakce v skupině pro vnější vztahy, rozšíření a tak dále, jsou podobně jako v jiných eh, skupinách eh, pro politiku zkoumány, když konečný příjemce přistoupil k činnosti, případně mu vznikly náklady a poté, co komise akceptovala, že eh, činnost, případně náklady ji opravňují k vyplacení částek. Tak já to parafrázuji. Totiž my nyní jsme na etapě, kdy se snažíme opravdu tu otázku pokládat eh, smysluplně. Totiž proběhla ta transakce řádně, byly ty peníze vynaloženy v souladu jednak se zákony a jednak eh, s příslušnými postupy. Pokud se podíváme na vše z pohledu záloh, tak samozřejmě tam smysluplná odpověď nebude. Ano, můžete se tázat, pane předsedo, ale proč jsme to neudělali dříve? Proč proč až teď. No, jaké jsou dopady té změny. Eh, ano, chybovost je ovlivněna ve dvou ohledech, totiž konkrétní ohodnocení výzkumu, vývoje a jiných tohoto politi- těchto politik a pak vnější pomoc rozvojová a pro rozšíření a tam jsem to vysvětlil. To Taková změna metodologie nemá dopad na Evropský rozvojový fond, kde už, myslím, od roku 2009 je ta metodika v platnosti a znamená to pouze, že je jednodušší než dříve porovnávat výsledky eh, pro ty rozpočtované externí prostředky s těmi jinými fondy. Doufám, nevím, zda, pane předsedo, zda vás uspokojí taková odpověď, ale dnes odpoledne nic lepšího nezvládnu. Třetí věc, pane předsedo. Tážete se Zda bych vám mohl dát určitou prognózu, zda DAS 3% eh, je možný. Já jsem velice polichocen, že právě já bych vám něco takového měl dát dispozici, ale já to přenechám Bohu, případně svému následníkovi. Sám bohužel se necítím dostatečně k tomu vyzbrojen. Dobrá. Pan Pěbáks, prosím. Máte slovo, pane komisaři. Děkuji. Ty rozdíly ve zbytkové chybovosti eh, mezi studií a mezi tím, co, k čemu dospěl eh, účetní dvůr. K tomu mohu říci, že v podstatě eh, jsou ty chybovosti podobné a potvrzuje to spíše závěr účetního dvora, který tedy se na to dívá z hlediska dvou metodologií a e, je zřejmé, že je to jasná korelace. My jsme e, e, také měli odhadovanou chybovost. Eh, v některých eh, dokumentech nebyly objeveny chyby, ale ty dokumenty chyběly, to znamená, že my tu chybovost odhadujeme. To znamená, že to bylo 2,67 eh, a po odhadech jsme tedy dospěli k 3,33 Rozhodla o tom tady mezinárodní společnost a já si myslím, že Eh, je tu také něco, co, čeho jsme si všimli. Eh, najednou by tedy delegace mohly být více proaktivní, mohly by nám tedy poskytovat více materiály k, eh, k auditu. Eh, příští rok už tomu tak nebude, protože nyní už vědí, jak to celé nově probíhá, vědí, jak je to důležité. To znamená, že očekávám, že eh, nyní už ta chybovost bude menší. Není, nejsou tady velké rozdíly, jde pouze o to, že jsme se na to dívali z hlediska jiné metodologie, nyní už jsme tady opravili ty chyby. Eh, objevili jsme 85 eh, všech chyb, napravili jsme je. Někdy se jedná o dokumenty, které se ztratily a nyní je objevujeme. To znamená, že to probíhá. Důležité ale je, že známe oblasti, na které se musíme soustředit. Pokud jde o rozpočtovou pomoc, ano, můžeme konstatovat, že to jsou dvě základní otázky. Když byly přijaty rozvojové cíle milénia, tak se mělo za to, že nejlepší způsob, jak politicky dosáhnout rozvojových eh, cílů tisíciletí, spočívá v tom, že tedy uzavřeme smlouvy s partnerskými eh, zeměmi. Nebyla to obecná eh, rozpočtová pomoc, ale snažili jsme se, aby ta pomoc byla co možná nejširší, aby se soustředila na co možná nejvíce odvětví. A zažili jsme mnoho případů, kdy tedy došlo k určitému nedorozumění, pokud jde o aplikaci eh, této rozpočtové pomoci. To znamená, že jsme to skutečně daleko sáhle zásadně revidovali. Já Vím, že v této souvislosti s kritikou rozpočtové eh, pomoci nemůžeme skrýt jednu věc. Ta rozpočtová pomoc se snaží podpořit země v určitých reformách, v určité oblasti, tak abychom dosáhli určitých indikátorů, díky čemuž ta země eh, bude dostatečně zralá na to, aby v těch reformách pokračovala, až odejdeme. To znamená, že eh, to není projektová podpora, protože ta projektová podpora je vždy politicky izolovaná, nemění smýšlení v té zemi a právě proto eh, nemůžeme tedy udělat absolutoriu za, eh, nebo nemůžeme se vzdát této rozpočtové eh, pomoci, protože je potřeba. My máme za to, že rozpočtová pomoc slouží k tomu, abychom dosáhli určitých cílů. Vy tedy popisujete určité indikátory přijdete do určitého odvětví a snažíte se eh, o to, aby byly splněny určité indikátory a eh, platíte peníze pouze na základě splnění těchto podmínek, splnění těchto indikátorů. To tedy znamená, že ty peníze nikdy nedáváme předem peníze jsou zaplaceny až potom, co je dosaženo určitých indikátorů do určitých cílů. To znamená, že bychom se měli položit otázku, jestli je možná zpětná dohledatelnost. Jsou tu eh, dvě eh, země, kde je ta dohledatelnost možná Bolívie a Paraguay. Tyto země jsou velmi dobré, protože mají velmi silný parlamentní dohled. To tedy znamená, že Eh, to můžete dohledat jako zvlášť vyhrazené prostředky v rozpočtu. Já jsem byl ministr financí, to znamená, že vím, že v některých zemích je možné eh, to chápat tak, že ty peníze přicházejí na jedné straně a odcházejí na druhé straně. Eh, daňové a rozpočtové právo neumožňuje tuto kontrolu vždy. My bychom skutečně chtěli i nadále pracovat tímto způsobem na základě našich zkušeností, protože eh, to zkrátka posiluje eh, systémy v dané zemi, je to dobrý příklad a rádi bychom takto eh, pokračovali. Nicméně je nepochybné, že kontrola, že je potřeba kontrola, která by tady doprovázela vyplácení našich prostředků. My jsme v mnoha případech peníze nevyplatili. To tedy znamená, že v partnerských zemích, například Burundi v roce 2011, tam došlo k makroekonomickému šoku, protože oni očekávali, že ty peníze budou vyplaceny, peníze vyplaceny nebyly, to znamená, že tím velmi utrpěli. Náš nový přístup spočívá v tom, že angažovanost je potřeba na obou stranách. I náš partner by měl vědět, že pokud nesplní podmínky, tak to nebude posunuto, ale naopak ty peníze nebudou nikdy vyplaceny. Ale mělo by to být součástí rozpočtového procesu od počátku. To znamená, že pokud se domnívají, že tady budou schopni, schopni splnit eh, podmínky, tak to mohou dát do rozpočtu. To je tedy jiný, jiný typ transparentnosti. A v tuto chvíli to hraje velmi důležitou roli. Je potřeba, aby to bylo zohledněno v tom rozpočtovém procesu. Eh, dříve to Eh, tady bylo jednoznačné a eh, nyní je, tady my těm partnerským zemím říkáme, nepouštějte se do rozpočtové pomoci, pokud hrozí riziko, že nesplníte příslušné podmínky. Já vím, že v tuto chvíli je pouze 20 prostředků poskytováno v rámci rozpočtové podpory. 80 je poskytováno v rámci eh, podpory projektu. A musím říct, že tato eh, míra eh, spíše stagnuje. Nyní k takovým oblastem, jako je Kongo, Egypt a Palestína. Všechny tři země jsou jiné. V Kongu je ta situace velmi náročná z politického hlediska je tu eh, projekt, eh, který se týká eh, voličstva v letech 2011-2013. Já si nemyslím, že volby je možno hodnotit právě tímto způsobem. Ty volby byly uznány a budou se Eh, tedy opakovat. To znamená, že vidíte, že ta situace je velmi složitá. Není eh, jasné, kdo co dělá, není jasné, jak je možno vyhnout se takovýmto chybám. Já si myslím, že bychom se před těmi audity jednoznačně měli domluvit na metodologii, protože jinak může dojít k nedorozumění. V tomto konkrétním případě eh, to byly projekty v rámci veřejné zprávy 400 milionů. Nebylo to 1,9 miliard, jak bylo zmíněno, to znamená, že to je proces, během něhož se to musíme eh, naučit. Musíme se soustředit na indikátory výkonu, výkonu. Nicméně eh, například v Demokratické republice Kongo můžete tímto způsobem dojít k úplně jinému eh, řešení. Eh, pojďme se podívat, kde ta země byla v minulosti a kde je dnes. Je to skutečně velký rozdíl. Podle mého názoru je tu jeden indikátor, který dává dobře tušit, eh, jakým způsobem se africká země, africké země vyvíjejí. Je to Ibrahimovský eh, index, který zahrnuje mnoho indikátorů. 95 procent afrického obyvatelstva žije v zemích, kde se zlepšil systém vlády. Není ideální, ale pomalu se zlepšuje. Mohu zmínit dvě eh, eh, obtížné země, komplikované země Burundi a Rwanda. V Eritreji eh, nebo v zemích jako Madagaskar, tam se s vládou nic moc neděje. A já si myslím, že právě toto je metodologie, která je schopná změřit a hodnotit systém vládnutí. Proto jsme takto e, mohli zveřejnit poměrně tvrdou zprávu, protože účetní dvůr tady stanovil velmi e, náročné, ambiciozní požadavky. A musím říci, že bylo například velmi ambiciozní požadovat jedno kolo voleb. A proto tedy říkám, že pokud jde o Kongo, tak naprosto chápu, že ta situace je obtížná, nicméně můžeme hovořit o e, zlepšení výsledky e, udržitelnost skutečně musíme lep, najít lepší e, řešení v této oblasti, tak abychom dosáhli udržitelnějších výsledků. Eh, dvouprocentní úspěchy, to je cíl. Já vím, že účetní dvůr nikdy ne, nedá absolutně pozitivní uh, hodnocení, protože většina chyb nevznikla proto, uh, že by tady došlo uh, zanedbání nebo pochybnění. Uh, pokud se na to podíváte, Eh, tak, že člověk s, těmi, eh, s tím vyučtováním čeká dlouhá, dlouhá léta, tak potom se eh, ty dokumenty mohou ztratit. 2% jsou samozřejmě přijatelná. Potom OSN a banka, to je další věc. Pokud jde o Světovou banku, tak my už jsme to částečně eh, vyřešili. Vyřešili jsme eh, zprávu o důvěrnosti, protože eh, účetní dvůr chtěl vidět výplatní pásky. My jsme řekli, že je to důvěrné, nicméně Světová banka k tomu udělala hodnocení a řekla, že to můžeme vidět. To znamená, že se Světovou bankou i nadále spolupracujeme. Jediný problém, který v tom procesu v tuto chvíli máme, který je velmi důležitý, spočívá v tom, že eh, všichni tvrdí, ať už je to OSN nebo Světová banka, že je tedy eh, předmětem mezinárodního auditu a že jsme jediný, kdo na ně klade zvláštní požadavky a že jim to způsobuje eh, dodatečné náklady a že to způsobuje dodatečné náklady i nám. To znamená, že je otázka, do jaké míry můžeme důvěřovat tomu stávajícímu systému. Byl k tomu sepsán dopis a my tuto záležitost budeme i nadále zvažovat, protože odpověď na to není vůbec jednoduchá. Eh, v žádném případě bychom nechtěli vytvářet dodatečné náklady, ale v posledku je to tak, že eh, požadavky účetního dvora jsou pro mě svatým pravidlem. To znamená, že my nemůžeme jednak jinak, pokud účetní dvůr eh, řekne, že něco potřebuje, tak my k tomu tu dokumentaci musíme sehnat. Šéfové delegací, další téma. Je to tedy přijaté rozhodnutí, je to skutečnost, tak toto je. A jediná věc, kterou k tomu mohu říci, pokud jde o volební eh, procesy, tak v podstatě je to tak, že vybrány zhruba 3%. Eh, Já doufám, že tedy naše účast eh, při vybírání těch šéfů delegací bude eh, jasná, tak abychom tomu věnovali dostatečnou pozornost, abychom tedy věnovali pozornost eh, schopnosti těchto lidí zpravovat fondy a eh, převzít tu roli. Já vím, že to bude trvat nějakou dobu, nicméně doufám, že se to vyvine. Pokud jde o transparentnost, tak už jsem řekl, že Eh, je to velmi důležité, především rozpočtové pomoci, tak abychom mohli eh, transparentně sledovat rozpočet. Víceletý finanční rámec. Na co se chceme hlavně soustředit? Za prvé, eh, soustředit se na výsledky ex ante, to znamená ne v průběhu a tak dále. To je tedy ta největší změna. Účetní dvůr říká, že pokud nedosáhnete cílu, tak eh, tady možná nejste dostatečně jasný ve svých požadavcích. My eh, tedy do budoucna budeme vyžadovat a předkládat zprávu o výsledcích. A kromě toho jde ještě o nějaké další sektory, na které se chceme hlavně soustředit. Nebudeme se soustředit na všechny sektory, ale pouze na to, co je pro tu rozvojovou spolupráci rozhodující. A za třetí ještě jedna věc eh, naše, partner, naše spolupráci s partnery eh, chceme rozvíjet i nadále a zároveň říkáme, že pokud si nebudeme zajedno, tak se do toho nemusíme pouštět. Nevycházíme z toho, že eh, tady za každou cenu eh, budou k dispozici nějaké výsledky. Chceme mít jistotu. Nechceme, abychom tady způsobili potíže. Nechceme, to proto, že by to stálo peníze i naše partnerské země. A nyní klesající počty personálu. V podstatě to znamená, že se budeme tedy soustředit na větší programy, eh, to znamená programy jako tematické programy s nevládními organizacemi, s místními orgány. Snažíme se tedy soustředit na větší eh, programy. Já vím, že někdy v tom nemáme eh, stejný názor s občanskou společností a tak dále. Potom ještě strategičtější orientace. I to tady pomůže k tomu, abychom si vystačili s menším množstvím personálu a protože tady probíhá, probíhá silnější diferenciace a protože eh, se díváme na takové země, jako je Čína, Brazílie, Indie, tak přesouváme pracovníky z Ázie, z Latinské Ameriky do Afriky. Právě to se dnes děje. Samozřejmě, že to není polární opatření, protože je tu celá řada lidí, kteří tyto změny eh, nechtějí, kterým se tyto změny nelíbí, ale je to potřeba. Není otázka Egypta. Já si myslím, že to má dvě roviny. Určitě je to tak, že politické změny v Egyptě eh, jsou velmi důležité pro dosahování cílu, o tom nemůžeme pochybňovat. 5 eh, miliard to je takový příslip, který nemá eh, skutečný skutečné eh, konkrétní podoby eh, v tom, čeho se má dosáhnout. To znamená, že eh, jde o to, že se snažíte vytvořit větší balíček v rámci té rozvojové pomoci. Nicméně, pokud, když jsme tedy schvalovali současný program, tak jsme tedy hovořili o takových projektech. Myslím, že tam je jeden projekt ve výši 40 milionů euro. Eh, o dalších projektech tady nemohu hovořit, protože tady došlo k podstatným politickým změnám. Eh, dříve tomu bylo v Egyptě tak, že já samozřejmě chápu uh, účetní dvůr, že kritizuje zprávu uh, veřejných financí. Eh, je to oprávněné. My jsme tedy vzali ty zdravé části rozpočtu, kde jsme měli pocit, že jsme schopni kontrolovat systém a že jsme schopni kontrolovat výsledky. To znamená, na to jsme se soustředili a mohu garantovat, že eh, ty peníze byly dobře investovány, alokovány na základě našich vlastních kritérií. Nicméně dneska už žádná rozpočtová peně, pomoc do eh, Egypta nepo, neputuje a pokud ji budeme zvažovat, tak ji budeme zvažovat na základě nových pravidel, které jsme stanovili pro rozpočtovou eh, pomoc, sektorovou rozpočtovou pomoc. Eh, týká se to eh, dobré zprávy veřejných věcí a tak dále. Nicméně si myslím, že eh, v nejbližší budoucnosti to v Egyptě relevantní nebude. Zároveň tady je v našem zájmu, abychom s Egyptem spolupracovali. Snažíme se tedy najít způsob, jak bychom mohli podporovat demokracii a lidská práva v Egyptě, ale abychom zároveň nemuseli eh, činit eh, žádné kompromisy, pokud jde o soudnictví, protože je jasné, že já jsem zodpovědný za každé euro, které se tam investuje a nemůže nemůžeme, eh, být, nemůžeme tedy připustit, aby se ty peníze eh, tam promrhaly. Eh, IMG, to je tedy mezinárodní organizace, Europe ji uznal v roce 2004, společný management začal v roce 2010, poté co jsme tedy provedli čtyřstupňové hodnocení, bylo uzavřeno 8 smluv. Eh, vedle těchto smluv eh, jsou eh, tu tedy další věci, účast na výběrových řízeních, respektive přímé smlouvy, které jsou možné na základě našeho rozpočtového řádu. A já mám pocit, že tento nástroj se Eh, uplatňuje především ve státech, které jsou ve velmi nestabilní situaci. Zatím nedošlo k žádným stížnostem, pokud jde o výsledky, kterých je možno dosáhnout. Otázky, které se eh, pokládají v rámci procesu udělování absolutoria, budeme brát velmi vážně, bereme je vážně a díváme se na to. Týká se to také informatů, informantů a k tomu tedy eh, bylo, proběhlo vyšetřování v OLAPu v letech 2006-2008 eh, šlo o spronevěření prostředků u projektu v Palestíně. Eh, obě vyšetřování byla navzájem eh, propojena. Eh, Olaf nás informoval o vyšetřování rodinných svazků mezi zástupci E, zaměstnanci a zaměstnanci IMG nebo příslušníci IMG. Já nevím, e, jak to vyšetření e, pokračuje, nicméně v tuto chvíli komise nezaznamenala žádný konflikt zájmu, pokud jde o tyto rodinné vztahy mezi příslušníky delegace a příslušníky organizace IMG nebo dalších organizací. To znamená, že můžeme říci, že pokud jde o organizaci IMG, nemůžeme říci, že by tu bylo něco, co by její renomé mohlo spochybnit. Zároveň se ale objevily otázky, eh, ke kterým zase běží vyšetřování. Děkuji. Okay. Děkuji, pane komisaři. A druhé kolo začíná a vidím, že Ingeborg Gressle to chce komentovat. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Tato záležitost s tím MGM mi to líto, ale zůstávám u svého tvrzení. Řík, říkáte, že v roce 2004 Europa Trade byla uznávána jako mezinárodní organizace. Je to standardní postup, že nějaká organizace se rozhodne, že je na stejné úrovni jako OSN. Rada bych poukázala na to, že není pravda, že tuto organizaci zakládaly členské státky. Není to pravda. Byly to jednotlivé osobnosti. Je tady jenom jeden jediný členský stát, který uznává IMG a to je Belgie. Všechny, žádné ostatní země ji neuznávají a proto bychom mohli předpokládat, že to je organizace, která je orientovaná na zisk zatímco EU má jiný cíl. Takže to nějak nejde dohromady. Od února 2012 se šetří. Eh, otázkou je, zda tato šetření byla již ukončena, zda se něco ví v, tomto, v této souvislosti. Mohu tedy jenom říci, že ta písemná informace, kterou jsme dostali, je v pořádku jenom částečně. Došlo k nějakému rozhodnutí kolegia, anebo je to standardní postup, že generální ředitelství rozhodne dáme na roveň OSN. Ráda bych se na to dověděla. Odpověď děkuji. Děkuji, paní Gresle. Mezitím se vyměnil předseda. Vítám vás, pane komisaři. Pan předseda se omlouvá, nemohl jsem zde být od začátku protože jsme jednali o trialogu s výborem DEVE. Děkuji Janu Muldrovi, že vedl první část našeho jednání, určitě velmi brilantně, a nyní předám slovo zastupci účetního dvora panu Bostokovi. Jsem potěšen, ale já už jsem hovořil a ne, nemyslím si, že bych měl co dodat. Tak to byla nesprávná informace, pan předseda se omlouvá, tím lépe. Ještě někdo se hládá o slovo? Pan komisař, případně pan Pípr. Pan, pan Pípr chce něco dodat. Já, tam šli. Ano. Pod čarou celá řada vašich odpovědí byla přesvědčivá byť tedy musíme přijmout určité záležitosti, eh, jak při rozpočtové pomoci, tak při podpoře projektů, že tady máme co dočinění s šedivými zónami. Když se chce v regionech něčím pohnout, tak je třeba investovat také do důvěry. Ale ono to má vždycky dvě strany. A je-li tomu skutečně tak, že byly uzavřeny projekty, že tečou peníze a že je to všechno uprostřed občanské války, tak to není přijatelné. A nemůžeme propadnout do naivity. A přece jenom tady je několik příkladů, kde se to zjevně tak stalo. Zůstává pro mě nezodpovězená otázka. Už jsem řekl, že od ročátku 2012 Máme jisté bezpečné informace o tom, že v palestinských oblastech OLAF eh, šetří eh, nějaké záležitosti a k tomu vy jste se vůbec nevyjádřil. Takže bych vás eh, požádal, vás i paní koordinátorku Veselovou, abyste k tomu něco řekli. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Pípere. Pane Muldere, chcete ještě něco k tomu podotknout? Ne? V tom případě nám slovo panu komisaři. Um, about Olaf. Uh, ano, to vyšetřování ze strany Olafu. Já jsem se zmínil, že ono stále ještě trvá, vyšetřování týkající se rodinných eh, propojení ale v průběhu vyšetřování OLAF žádné informace neposkytuje, já to tedy rovněž komentovat nemohu. Pouze mohu konstatovat, že je otevřené vyšetřování, že to vyšetřování běží, ale předjímat jeho závěry, výsledky nemohu ani se nemohu vyjádřit. V tom smyslu, že by zde jakékoliv rodinné vazby existují, mohly mít vliv na poctivost, případně řádnost IMG. My je nepovažujeme za opravdu eh, někoho, koho se nedá nahradit. Eh, je tam přece jen mezi zakladateli 17 států, protože se to považuje za mezinárodní organizaci. Ale já sám se obrátím na své spolupracovníky, aby mě podali přímo eh, forenzně proskoumané informace. Já sám o tom až takové podrobnosti nemám. Já prostě je považuji za jedno jednoho z poskytovatelů, které máme k dispozici. Není to ani monopolista. Má e, dobré vysvědčení, ale nemělo by mít exkluzivní pravomoci, výhradní pravomoci a rozhodně, pokud náhodou opravdu neproběhlo výběrové řízení, tak to proskoumám. Tedy nejdříve uvažování, proč jsme se rozhodli tuto mezinárodní organizaci ustanovit a za druhé také zjistím, proč jsme s nimi podepsali smlouvu a proč jsme došli k závěru, že je to ideální způsob, jak se zabývat konkrétní situací v konkrétních zemích. Já jsem měl za to, že v té době se jednalo o nejlepšího poskytovatele eh, těchto služeb z pohledu jak rychlosti, tak eh, sítě těchto zemí. Nejedná se pouze o Palestínu, jedná se i o jiná místa. Máme nyní rovněž smlouvu pro Myanmar, takže opravdu je důležité si to vzít pod lupu. My jsme ale jednali v dobré víře. Nebyli jsme svědky neměli jsme důvod spochybňovat eh, integritu, tedy eh, to, že je IMG v podstatě organizace na svém místě. Ano, pane komisaři, děkuji. Já vám to věřím, tu dobrou víru, abychom se vyhnuli nějakým zbytečným sporům. Ale eh, chci vám připomenout na to, že eh, tady existuje úzké propojení mezi zaměstnanci komise a IMG a že komise je jedním ze spoluzakladatelů. Takže prosím, ať se komise podívá do vlastní dokumentace, aby eh, odhalila, o co jde. Vy velice šikovně to eh, nějakým způsobem jste schopni eh, důvodnit. Devko, ona měla ehm, rovněž i anulovanou smlouvu a eh, Odkud vy víte, že se jedná o ideálního poskytovatele služeb, pokud nebylo výběrové řízení, pokud se jim to prostě dalo? Uh, jak se můžete přesvědčit, že existují jiní, kteří to dokážou dělat lépe, hůř a tak dále. Prostě oni to dostali do rukou a dělají tu činnost. Já nemám v úmyslu se této kosti pustit. Já se budu toho tématu držet, to vás ujišťuji. Oké, okay, dat is genoteerd. Um... Ano, bereme na vědomí. A jsou ještě nějaké připomínky, poznámky, komentáře? Nevidím, že by se mi někdo hlásil. Tímto tedy uzavíráme tento bod pořadu jednání. Děkuji srdečně panu komisaři za účast. Zůstaneme v kontaktu. Eh, collega's, ik denk dat we nu een eh, kwartiertje moeten schorsen. Uh, we take a break of uh, 15 minutes. Nyní přerušíme jednání na 15 minut, protože zpravodaj následujícího bodu zatím není přítomen, takže přestávka do 15.30. Um, thank you well. Thank, thank you, uh, thank you, uh, Elizabeth uh, Ingeborg. Mr. Bostock was for the last time with us. I think we had a very good cooperation with him. Děkuji, jsi s námi naposledy a já chci výslovně poděkovat a přeji mu mnoho úspěchů ono v jeho budoucí kariéře. Uh, jsem mu velice vděčen, že ještě přišel. Já děkuji, pane předsedo, děkuji vašemu výboru za to, že se mnou tady příznivě zacházeli těch posledních 12 let a pokud si smím dovolit vyjádřit naději, tak doufám, že mý spoluobčané nepřistoupí k rozhodnutí, které by vám zamezilo se obracet na můj národ do nekonečna v podstatě. the best Goed, collega's. Kolegové, začneme. Prosím pěkně s naším slyšením, již jsme v, trošku v časovém skluzu. A kromě toho tady máme ještě jiné potíže, tedy, a to jsou pracovní podmínky tlumočníků a proto musíme dodržet čas. Slyšel jsem, že existuje neformální dohoda, že tlumočníci v tom nejhorším případě budou ochotni eh, pracovat maximálně do čtvrt na sedm, jinak na nás přijde šéfka eh, tlumočnického týmu a bude mě tahat za uši. Takže do čtvrt na sedm nám dovolili pracovat a slibuji, že do té doby skutečně skončíme. Já sám Tady budu do půl šesté, ne proto, že by mě nezajímalo to slyšení, ale proto, že musím do výboru mé strany kvůli volebním kandidátkám na rok 2014. Eh, jistě všichni pochopíte, že každopádně to musím upřednostnit dnes večer, protože na tom záleží, zda příště budu eh, u toho, tedy zda budu v parlamentu či nikoliv. Dobře, Teď máme tady mezi námi naši zpravodajku, paní Holmajerovou, která nás krátce během pěti minut uvede do tématu. Milý pane předsedo, eh, já to velice stručně zhrnou, všichni víme, oč se jedná. Jedná se o otázky nemovitostí a budov Evropské unii a také o to, že v posledních letech jsme se nesmírně snažili o to, abychom snížili náklady a aby byly transparentní, aby byly lepší, struktu, lepší strukturované, aby byly efektivnější eh, za tržních cen a aby veškerá politika politika nemovitostí a budov byla lépe koordinována. Takže abych prostě navrhla, pane předsedo, abychom přistoupili okamžitě k prvnímu bodu, abychom nezačali příliš pozdě. Děkuji mnohokrát. A tím pádem bylo tedy to absolutně nezbytné řečeno a naše první téma dnešního odpoledne eh, přednese Mark Munio vedoucí oddělení z komise k tématu struktury a logistika a poskytne nám informace o logistice, nákupu, leasingu a pronájmech evropských budov v Bruselu a také jejich údržba. Má zhruba 10 minut. Ano, prosím. Or, no. Ja, ja. oké. Okay. Oké, okay, is een PowerPoint. We gaan dat dus proberen, Oké, okay. minuten. Oké, minuten. Uh, ik had het wel in Frans voorbereid, dus uh, Ook de PowerPoint is in het Engels. Dus uh, daarmee is er een, een mengeling van verschillende talen. Oké, okay, on die minuut. Donc, um... Ehm, takže za 10 minut uh, museli jsme zvolit uh, některé otázky, které jsou vybrané a nemáme příliš mnoho času, takže přísně jsme se drželi toho rozdělení. Takže opíšu portfolio budov komise. My jsme poměrně významným eh, subjektem eh, v Bruselu. Máme tady rozdělení způsobu, jak vlastně řešíme naše smlouvy. Máme část čisté vlastnictví, jinak máme tedy dlouhodobé pronájmy. Když hovoříme o vlastnictví, tak je, celkem je to 63%. A jinak tedy využíváme i požívacího práva. Mezi je třeba také říci, že co se týče kancelářských ploch, máme 150 tisíc metrů čtverečních, což jsou tedy eh, budovy starší 20 let a 240 tisíc metrů jsou pronájmy, které vyprší do roku 2025. Takže musíme zde zdůraznit, že nedošlo k významnému růstu od roku 2008-2009. Naopak dochází k poklesu našich ploch. A další funkce nejsou v těch čtverečních metrech, o kterých jsem hovořil. 126 tisíc metrů čtverečních jsou konferenční střediska, konferenční prostory, a také mateřské školky a jesle. Některé výzvy, které máme pro následující roky, snížení pracovníků o 5 což musíme také převést na počet čtverečních metrů, se kterými pracujeme, přesně v tom tempu, jak budou klesat počty pracovníků. Musíme také zapracovat eh, delegování programu do exekutivních agentur, což bude znamenat změny, program racionalizace, což dlouhodobě umožní lepší využití plochy. Musíme nahrazovat eh, zastaralé budovy. Vidíte, že to je významný podíl našich budov. Eh, Také připravujeme významné rekonstrukce a to vyžaduje nejen e, vypracování příslušných projektů, ale také finanční plánování. A v neposlední řadě máme novou směrnici o energiích a i tam je celá řada prvků, které musíme e, zapracovat, abychom ji dodržovali. Když hovoříme o best value for money, celá řada prvků je třeba schromáždit, abychom toho dosáhli. My jsme potvrdili při zveřejnění naší strategie v roce 2007, jsme měli multipolární přístup, kdy jsme se nesoustředili pouze na evropskou čtvrť a to bylo správné, protože takto jsme mohli být konkurenceschopní na trhu z hlediska cen. Není vyloučeno, že by to znamenalo, že budeme dělat i průzkumy mimo samotný Brusel, protože chceme být pány našich cen a v takovém případě by ta situace mohla být obtížná. Tedy podívejte se na silnou koncentraci okolo Rue de la Loi, což je ta hlavní osa, kterou zde vidíte, a dvě hlavní budovy, které jsou dvě hlavní centra v Evere, Rue de Genève a v Audergemu tam je další významné středisko. Pokud jde o co největší hodnotu za vynaložené prostředky, typ smluv, které využíváme, máme běžný pronájem, což nám dává velkou pružnost a uvidíte, že je to užitečné a má to nevýhody, protože je třeba platit eh, poplatky a daně a to přenáší majitelé na nás. Dále tedy dlouhodobý pronájem s odkupem nebo tedy koupě Tam zase neplatíme tedy daně podle PPI, to je významný rozdíl, ale máme další povinnosti, které se týkají těchto smluv, protože máme mm, vlastně odpovědnost za údržbu a renovace. A potom je tedy to požívací právo, kde neplatíme daně ve většině případů, a jsme pružní, protože ty smlouvy nejsou tak dlouhé jako u dlouhodobých pronájmů. Tam je u toho požívacího práva jsou ty smlouvy na nejdéle 27 let. Takže v kostce bych řekl, u požívacího práva máme výhody, nejsme zdaněni, máme pružnost a můžeme mít dlouhodobější tedy smlouvy a nejsme nuceni potom ty osoby eh, vlastně stěhovat. Také jsme tedy vytvořili náš úřad v roce 2003 a došlo k profesionalizaci našeho jednacího týmu. My jsme byli v minulosti označováni za dojnou krávu v Bruselu a nyní jsme označováni v tisku jako nebezpečný vyjednavač a jsme schopni tedy stlačovat eh, dolů ceny u jednotlivých eh, budov, ať už se jedná o požívací právo pro nájem nebo koupy. Další významný prvek. V minulosti jsme byli v situaci, kdy soukromý sektor poskytoval dostatek budov. Takže měli jsme na výběr mezi budovami, které jsme mohli tedy vybírat a kritéria byla vždy podle našeho eh, gusta. My jsme v situaci finanční krize a dochází k eh, menšímu počtu nových staveb a máme menší výběr. Je třeba používat jiné mechanismy, abychom získávali budovy. Několik slov k transparentnosti. My jsme zveřejnili naši politiku v oblasti nemovitostí. OIB má na starosti právě tuto politiku poslední publikace byla v roce 2007. V roce 2008 jsme zavedli metodiku pro průzkum a nabývání budov, kde je nezbytné předběžně zveřejnit oznámení o zájmu. A takto informujeme trh o situaci a samozřejmě jsme přítomni, pokud jde o prezentace, setkání s jednotlivými stranami a podobně. Pokud jde o úspory, to, že se sníží počet pracovníků a ploch o 5%, tak e, vlastně naše základní náklady jsou skutečně násobkem počtu pracovníků na metr čtvereční, tak e, máme vlastně některé náklady, kdy není jednoduché pouze snížit e, plochy a dochází k reorganizaci uvnitř budov. Máme celou řadu nájemních smluv a můžeme plánovat a můžeme také snižovat vlastně lineárně počet čtverečních metrů oproti počtu pracovníků, které máme. Další věci, které zkoumáme, je splácení dopředu kdy můžeme vlastně urychlit splácení u koupy. Opouštíme drahé budovy, nahrazujeme je levnějšími a také se velmi zabýváme lepší efektivitou využitých prostor, což znamená více pracoviš na čtvereční metr a díky tomu jsme schopni docílit větší účinnosti další informace o energii. Je to méně významné, co se týče objemu, ale chci na to upozornit. Tady podnikáme významné kroky. Máme asi 16 milionů euro těchto nákladů ročně, pokud jde o naše budovy. Tady nejde o čtvereční metry, tady počítáme o celek, ale to se týká nejen kancelářské plochy, ale i dalšího, dalších prostor v budovách, podzemí a podobně. Pokud jde o energetickou účinnost, tam jsme v souladu se současnou legislativou, držíme se programu EMAS, který je dobrovolný, a připravujeme se na směrnici, která se týká zejména těch 3%, které máme v plném vlastnictví. Další kroky, které jsou krátkodobé, tedy to, co jsme byli schopni udělat v rámci rozpočtu každoročně, pokud je o údržbu, je to poměrně významné, snížili jsme o 25% spotřebu energie od roku 2000 a vždy jsme se snažili o největší možný dopad z hlediska snížení nákladu na energie a ten graf vypadá následovně. A všimněte si, že roste kancelářská plocha, kdy vycházíme z celkového, celkové plochy, ale i ta větší plocha vlastně znamená nižší náklady na metr čtvereční. Dlouhodobější aktivity. My jsme spustili energetické audity, které jsou nezbytné pro to, abychom byli v souladu s evropskou směrnicí, ale také proto, abychom vlastně byli v souladu s místními belgickými předpisy, protože potřebujeme příslušná povolení z hlediska životního prostředí. A již tři audity z hlediska energetiky byly provedeny a čtyři běží. Provádíme také plány pro náročné rekonstrukce. A tam, kde je třeba přemístit osoby, které pracují v těchto budovách, tak tam to představuje ty největší zásahy. A musíme se držet rozpočtových omezení, která se nás týkají. Věřím, že jsem dodržel 10 minut. Nebylo to zcela jednoduché. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji. Ano, myslím, že se vám to povedlo, splnil jste lhutu a poskytl jste nám cené informace a nyní má slovo paní O'Leary, která vede kancelář pro infrastrukturu a logistiku a pohovoří o situaci v Lucembursku. V Lucemburku. Welcome. Takže vítejte. Thank you. Um, just a comment to show that we are slightly schizophrenic, or is it bilingual? My slides will be in French, and my comments. Ráda bych předeslala, že budu trochu schizofrení, pokud jde o jazykový režim, protože uh, původně ty uh, slidy měly být v, uh, eh, ve francouzštině, ale nyní to vypadá tady, že budou anglicky. Uh, uh, já bych Eh, právě jsme slyšeli eh, od pana Molině, jak to vypadá eh, v Bruselu. Samozřejmě, že jde především o to, abychom racionálním způsobem poskytovali služby, abychom měli lepší pracovní podmínky, abychom tedy dosáhli co možná nejlepší hodnoty za vynaložené prostředky, zlepšili komunikaci s mezinárodními organizacemi a zároveň tedy chceme zlepšit dopad naší politiky budov na eh, životní prostředí. Eh, tím vším jsou eh, ovlivňována naše řešení. Kromě toho jsme tedy změnili naši politiku eh, rozhodování mezi nájmem a eh, nákupem. Snažíme se přitom využívat co možná nejnovějších poznatků a také eh, zohledňovat spolupráci mezi našimi institucemi. Neustále monitorujeme realitní trh na základě čtvrtletních zpráv, které zveřejňují místní realitní kanceláře. Pravidelně se setkáváme s profesionály na trhu a využíváme zároveň interinstitucionální pracovní skupiny, skupinu pro politiku bodov, a tak, abychom zajistili, že tady hovoříme o tom samém, pokud jde o využívání eh, budov v Lucemburku. Pokud jde o situaci na realitním trhu, tak eh, máme naše budovy především ve dvou oblastech. Jednak je to Kirchberg, je to nahoře na eh, této folii, eh, tam je cena většinou 32 eh, euro za čtvereční metr a potom centrum města 40 euro za metr čtvereční a máme ještě určité rezervy na v západní straně města, tak jak to vidíte na této folii. Pokud jde o Licemburské nemovitosti, tak eh, tady je nejdůležitější ta oblast Kirchbergu. Eh, eh, nejdůležitější instituce jsou soustředěny právě tady na základě strategického rozhodnutí z přelomu 60. a 70. let. Jsou tu poměrně vysoké ceny pozemků, ale snažíme se zajistit, aby to tím netrpěly naše instituce a nyní e, tady nepočítáme s tím, že by se tu nově stavilo, pokud tedy e, nedojde ke změně. Došlo tady ke konsolidaci toho sektoru, to znamená, že taková ta situace v tuto chvíli je. Nyní tedy ještě jednou ta folie, na které vidíte eh, oblast Kirchberku, eh, budova Jean Monnet a Jean Monnet tu, eh, tedy dvě, Jean Monnet dvě budova, která to bude do budoucna vysoce technická budova Spek, kterou opustíme, jakmile bude k dispozici budova Jean Monnet 2 a potom ještě Europol. Jak už jsem řekla, dalšími institucemi spolupracujeme velmi dobře, máme dobré partnerství i se státem, například eh, ten pozemek, eh, na kterém bude stát eh, budova Žámuné 2 jsme získali za jedno euro, zatímco tržní hodnota je 300 tisíc euro. Eh, musím říci, že eh, jsme velmi ceněni jako zákazníci, protože zkrátka platíme, byť eh, doba není jednoduchá. Nicméně naše postupy jsou zase zdlouhavé, nereagujeme na požadavky trhu. Rychle jsme schromážděni v oblasti Kirchbergu a instituce jako skupina mají velký vliv na realitní trh v Lucemburku. Krátce bych ještě ráda řekla, že Eh, se snažíme snížit energetickou spotřebu našich budov. Eh, naše hlavní budova Jean Monnet 1 byla mm, postavena v roce 1975. To znamená, že tam skutečně nemáme velké úspěchy při snižování energetické spotřeby a proto se tedy snažíme eh, soustředit především na tu náhradní eh, budovu, která bude otevřená. Tato budova nám umožní přeskupit eh, zaměstnance ve stávající budově Jean Monnet, ale i ve zbývajících budovách. A kromě toho Eh, tam bude 3200 eh, pracovníků. Doufám, že pracovní podmínky budou eh, velmi dobré, že ta budova bude výhodná i z energetického hlediska. Kromě toho se nám sníží provozní náklady, protože nebudeme rozmístěni ve více eh, budovách a určitě eh, se nám to i z mnoha jiných hledisek eh, vyplatí a proto se na to těšíme. Pokud jde o čísla, která jsem vám chtěla ukázat, tak si musíme uvědomit, že se jedná celkem o 156 tisíc čtverečných metrů e, ploch. 85% z toho jsou kancelářské prostory, 11% jsou e, další prostory, pak jsou tu ještě 11% e, to jsou prostory pro péči o děti, pak jsou to ještě konferenční prostory a tak dále tuto chvíli pronajímáme zhruba 84 našich prostorů, které zaujímáme. Eh, a těch zbývajících 16 to je pronájem s možností odkoupení a v roce 2024, až bude hotov eh, projekt Jean Monnet 2, tak se budeme nacházet v situaci, kdy budeme tedy eh, vlastníky 84% a naopak jenom těch zbývajících 16% si budeme pronajímat. Děkuji. Děkuji. Já sedím tady, protože jsem mohl lépe vidět a slyšet. Bylo to zajímavé, přesné a stručné. A nyní eh, další řečníci, kteří na vše se podívají ze soukromého úhledu. To je tady z Jones Langlas Albenelux, Vincent Carton a zástupci právě této agentury, kteří se vyjádří k soukromému sektoru. Dva pánové, ale přesto máte pouze 10 minut. Pour notre société Jules Sangassal d'être d'être parmi vous. Děkuji mnohokrát, mnou mi ctí, že můžeme být dnes odpoledne s vámi, abychom se podělili s vámi o zkušenosti z politiky nemovitostí. Eh, eh, máme na starosti nejenom belgický trh, ale také evropský trh a vy jste položili několik otázek. Za prvé, zda získávání nemovitostí hm, je vždy nejlepším řešením pro evropské instituce. Za druhé, jak to vypadá na trhu s nemovitostmi dnes eh, v hospodářské a finanční krizi, která samozřejmě se odráží rovněž na trhu s nemovitostmi jak v Belgii, tak v Evropské unii a za třetí, jak to vypadá tady v Bruselu. Eh, a děkuji vám také za vaše otázky, které se týkaly možnosti a nákladů za pronájmy. Eh, naše operace v Beneluxu, to bude první otázka a druhou část se věnujeme otázkám 3 a 4, to odpoví eh, můj kolega který 15 posledních eh, let sledoval všechny větší operace, které učinili evropské instituce v Bruselu. První otázka, nakupovat či nenakupovat nemovitosti v Bruselu? Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď. Ano, Jistě je inteligentní investovat do bruselského trhu s nemovitostí, protože je to transparentní mezinárodní trh, eh, znamená to získávání hodnoty a znamená to zároveň velkou stabilitu. Je-li odpověď jasná, je zejména jasná pro toho, kdo investuje do nemovitostí. Jistě je možné získat přidanou hodnotu v Bruselu, ale nelze přehodnotit nadhodnocovat potenciál vytváření přidané hodnoty v Bruselu. Navzdory mezinárodnímu profilu je bruselský trh relativně stabilní. Nelze zapomínat na to, že je třeba do investic také zahnout určité riziko. A v tom riziku znamená, že jsou ti, co vyhrávají, získaví a také ti, co prohrávají. Takže bohužel tady došlo k určitým vágním situacím, jako to bylo například v Británii v 70. letech a domnívám se, že eh, co se týče posledních let, tak takovou vlnu zažili také v Nizozemsku. Čili dobré investice do trhu s nemovitostmi znamenají mít také kompetenci, mít expertízu jak fiskální, tak znalosti v právní oblasti, technické znalosti a je také nutné, a to je velice významné pro evropské instituce, mít určitou strategickou vizi, ale také fondy, finanční kapacity, které umožňují nezbytné financování při získávání dlouhodobých investic a v, neposlední řadě je rovněž důležité pro toho, eh, kdo investuje do, do trhu s nemovitostmi, aby měl maximální možnosti hýbat s nájemníky. To znamená, investovat techniku a prostředky. Další otázkou je, zda je tedy zajímavé to dělat nebo ne. A naše odpověď je rovněž pozitivní. Ano, to znamená, je tady dostatek specifických důvodů pro to, aby Evropa rozvíjela i v Bruselu tuto politiku, jak z fiskálního důvodu, protože DPH a jiné daně jsou poměrně příznivé. Za druhé, eh, také je důležitá kontrola rozpočtu, protože tady dochází k růstu cen na metr čtverečně. Je třeba chránit se taky dlouhodobě proti enormnímu nárostu a to znamená, že tady máme dostatek faktorů pro to, abychom provozovali tu politiku akvizic. Znamená to, Eh, dlouhodobou politiku v oblasti akvizic. Tady musíme tu odpověď eh, specifikovat. Možná, že není tak nutné investovat tak dlouhodobě, protože tady musíme se řídit především rozpočtovými fiskálními a také možnostmi technických aktivit. A teď předám slovo mému kolegovi, který se bude poněkud detailněji zaobírat situací na trhu s nemovitostmi, protože jsou aktuální situace samozřejmě ovlivňuje naše rozhodování. Takže Pierre, máš slovo. Takže čtyři slajdy, abych vás seznámil se zdravím trhu s nemovitostmi na levé straně Vidíte, že nyní se zpomaluje, tedy tempo pronájmu od roku 2008 a ekonomické potíže jsou hlavním důvodem toho zpomalení. Také vidíte podíl evropských institucí v průměru 21% ročně v posledních deseti letech. Pokud jde o prime rent, tedy nájem jako ve standardní podobě vidíte, že ty nájmy jsou vyšší, než je průměr trhu a dochází přesto k poklesu cen v těch nejvyhledávanějších čtvrtích. Pokud jde o dostupnost nájmu, je poměrně vysoká na periferii. Pokud jde o centrální část města, tak tam jsme svědky klesající křivky. Očekáváme, že na konci roku ty plochy, které budou k dispozici, budou nižší než 6%, což snižuje výběr, jak řekl pan Molino, právě v těch eh, čtvrtích v centru. A poslední slide, v některých čtvrtích se začíná znovu stavět v oblasti kancelářských budov a v letech 2014 až 2015 bude nabídnuto 200 tisíc metrů čtverečních, které budou vybudovány a nabídnuty na trhu. Když to srovnáme s rokem 2004, kde bylo téměř 550 tisíc metrů čtverečních, tak vidíte, že ti velcí nájemci budou čelit nedostatku stavebních projektů. Podívejme se na vývoj eh, portfolia. Za 30 let ten, eh, ty plochy se vlastně téměř eh, zdvojnásobily. Máme skoro 13 milionů metrů čtverečních oproti 6 v roce 1980 a přítomnost Evropy a vlastně podíl pronájmu vlastně neznamenal nárůst nájmu a volatilní trh. Vlevo vidíte, že ty nájmy jsou stabilní a vpravo vidíte, že jsme na devátém místě, pokud jde o ceny. Před námi jsou města, jako je Barcelona, Lisabon, Praha, což jsou města, která byla mnohem více zasažena ekonomickou krizí než naše hlavní město. Také vidíte, že Evropa se dobře umístuje v jednáních, protože pokud se podíváte na eh, standardní nájem a nejvyšší nájmy v červeném, tak vidíte, že všechna ta jednání jsou pod úrovní 200 euro za metr čtvereční. A zde vidíte také odpočet DPH eh, pokud se pronajímá státu, ale je to pod úrovní toho, co platí soukromý sektor. Jaké nastávají problémy pro další projekty? Budovat pro evropské instituce je drahé. Existují dvě možnosti. Buď se staví standardní výrobek, který odpovídá belgickým normám, anebo tedy produkt, který bude eh, pod úrovní těch základních norem. A to dělá řada developerů a riziko, že budete mít tedy stavbu, která nebude obsazena komisí, znamená, že vlastně kromě Evropské komise nejsou velcí hráči na trhu a vlastně někteří se soustředují v jiných částech Bruselu, v, okolo velkých nádraží a nikoli ve čtvrti Leopold. Existují i obavy do budoucnosti, e, protože stavět bude stále dražší a urbanistická jednání jsou stále obtížnější, bude to trvat stále déle a máme za to, že pokud se neudělá krok ku předu, ze strany jednotlivých eh, subjektů, tak se trh ocitne velmi rychle eh, v situaci, kdy nebude mít k dispozici dostatek eh, významnějších budov. Tolik jsem vám chtěl sdělit, pokud jde o vývoj na trhu a závěr tedy přenechám Vincentovi Kvertonovi. A myslím, že nyní je vhodná chvíle pro to, aby evropské instituce se zamyslely. Evropa změnila profil Bruselu, změnila profil na trhu nemovitostí a podařilo se zachovat stabilní výkonný trh a také vlastně zapracovat pojmy, jako je transparentnost a trvalost u nájmu. A můžeme si klást otázku, do jaké míry upevnit pozici evropských institucí v oblasti nemovitostí s přihlednutím k celkové situaci na trhu. A zdá se nám zřejmé, že tyto úvahy by měly být ne tak v oblasti tedy nákupu, ale v oblasti zejména dlouhodobosti té politiky, abychom byli schopni zapracovat do toho panoramatu požadavky trhu a také tedy požadavky evropské regulace. Dnes čelíme skutečné výzvě a to znamená, narůstají nároky na účinnost a transparentnost je vynikající. A také bereme v úvahu snížení produkce nových budov a zejména stárnutí, tedy nemovitostí a tady je třeba vlastně obnovovat to portfolio nemovitostí poměrně rychle, abychom zachovali rozpočtové prostředky. A myslíme si, že to řešení není jednoduché. A ten, to řešení je vlastně uvnitř evropských institucí. Jaký bude mít přístup k akvizicím, k nákupu nových budov? Přičemž vlastně po určité době se ten, trh, ten, to, to, ten majetek může vrátit eh, na trh a také je možné pracovat tím dlouhodobým pronájmem na 99 let. Takže tolik, pane předsedo, jsme vám k dispozici, pokud budou otázky. Très eh bien, grand merci. Uh, zijn er collega's? We gaan een vragenronde beginnen. Uh... Srdečné díky. A nyní otázky. nám říká, že by nejdříve chtěla dát šanci poslancům a poslankyním paní Gresle. Ano, já srdečně děkuji. Je to opravdu napínavé to, co se zde dozvídáme. Mám otázku na zástupce komise. Samotná komise přišla s pětiprocentním snížením počtu zaměstnanců. Nikoho by ani nenapadlo něco takového žádat. No ale když už se to jednou nabízí, tak by to mělo být i provedeno. Otázka zní, jak se to odrazí a v jakém časovém horizontu na nemovitostní politiku. A posléze slyšeli jsme tady od dvou představitelů Jules Lang LaSalle velice zajímavé poznatky. Děkuji ti srdečně, Moniko, že jsi to takto zorganizovala. My mimochodem? Když tedy říkáte, že máme zastaralé budovy, dobrá, ale to by se muselo relativně brzy něco stát a rovněž prosazovat určitá opatření. A z toho pramení má otázka. E, jak by to mělo vypadat, abychom nakonec neměli zde spolupracovníky a kolegy poslance, kteří by museli pracovat na staveništi? Děkuji. Já navážu na poslední příspěvek. Velice mě rovněž zaujal. Pochopila jsem správně, že podle vašich odhadů to vypadá tak, že pokud v, za poslední dvě, tři, dva, tři roky docházelo k poklesu cen, a rovněž lze čekat i v nejbližším období eh, se u eh, těch budov mohlo spíše eh, ještě eh, pronajímat a případně změnit budovu, protože jak to vypadá, co bude mít vliv na eh, ceny nájmu. Goed, Jan Mulder had zich ook aangemeld. Yes. Pan Mulder rovněž má otázku. Máme tři střediska v Bruselu. Máme Schumann, Ženevská ulice a Bonlieu, pokud jsem to správně pochopil. Schumann je nejdražší, pokud eh, to správně vidím. A pak se to soustředí, se, se to soustředí na Banlieue a naše nebo. A druhá otázka se týká energie. Já se vždy divím, když tady pracuji eh, do pozdního večera, že vidím, jak jsou všechna světla stále ještě v provozu. Že je tady všude rozsvíceno. Um, ano, my víme, že eurokrati jsou příslovečně tedy velice pracovití, ale když je to až do půlnoci, včetně e, vytápění, to by přece měla být první věc, kde by měl být nějaký automatismus, že pokud někdo už není na tom patře, tak se vše bude zhasínat. Darkian Epping, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu otázku Sledují totiž, že mm, trh s nemovitostmi v Bruselu je relativně stabilní z pohledu cen a nyní slyším, že i budova předsednictví rady e, to víme, že e, se tomu říká oko Rompojovo na Rue de la Lua. Je tam uprostřed takový element je, že by to mělo stát o tře, více než 100 milionů víc. Pak ten bývalý hotel, který bude zřejmě stržen, vznikne tam rovněž nová evropská budova. Já bych se chtěl dozvědět, kdy už skončí to vsteklé stavební úsilí, to šílenství, hovoříme o tom, že chceme e, snižovat stavy a přitom se stále budují nové budovy a jak to, že se stále překračují e, odhady nákladů. Evropská centrální banka ve Frankfurtu, tam se už hovoří o 800 milionech nákladů navíc. Nevím, 1,3 miliardy je to ten správný odhad, nevím, zda k tomu jste schopni něco říct, asi ne. Ale je to, já chápu, těžké, že e, odhadnou ty řádné náklady, přestože Evropa v krizi. Děkuji. Chci ještě, říká předseda, na něco poukázat. Po tomto kolečku máme ještě další konkrétní téma, totiž na programu. Tam bude pan Radauer, který jménem Rady právě bude hovořit o budovách e, Rady. Takže tam si myslím, že on vlastně může vaši otázku zodpovědět, protože to je vlastně otázka na radu. Paní Gresta, vy ještě se hlásíte o slovo? Dobrá, a v takovém případě dostává slovo zpravodajka. A pak už zástupci komise i toho soukromého sektoru. Mám otázku. Vy jste řekli, že stavební standardy EU jsou větší nebo vyšší než eh, běžně v Belgii. Musím říci, že když vidím jako Němka eh, evropské budovy, tak eh, mě trochu mrazí. To znamená, že vůbec nevím, o čem hovoříte, když hovoříte o vyšších stavebních standardech, protože u nás by takovéto standardy vůbec nebyly přijatelné.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 poslanec, eh, tedy eh, bydlím v domě, který je dobře postaven, eh, je z roku 98 a stále ještě je tedy velmi dobře udržován. I já se tedy musím usmívat, protože v 15. patře vždycky si kladu otázku, jestli bude teplá voda nebo ne. To znamená, že také narážím na určité problémy, například kapající voda ze stropu, rozbitá klimatizace a tak dále takže pokud jde o ty zvýšené standardy, tak také eh, se trochu usmívám. Mám bych, měla bych jednu otázku na komisi. Komise řekla, že v Bruselu eh, je tedy eh, ten rezervoár budov zastaralý a hodně se hovořilo o nějaké potenciální velké budově, která by byla určena pouze pro komisi. To znamená, že já bych se ráda zeptala, eh, s čím se počítá do, pro nejbližší dobu, jestli bychom spíše renovovali stávající budovy, opustili je, pronajeli si něco nového nebo koupovali něco v Bruselu, protože si myslím, že eh, ty eh, by se mohlo jednat o kombinaci těchto řešení. Dobře, takže nejprve promluví zástupci komise a uh, odpoví na otázky, které na ně byly směřovány. Kdo chce omluvit jako první? Děkuji, pane předsedo. Tak první otázka, co se týče snižování počtu personálu. To je relativně snadné vysvětlit, ale horší je to udělat. Jestliže mezi roky 2003 a 2017 mám snížit o 7%, tak je nutné snížit personál ve stejnou dobu. A nefunguje to tímto způsobem, jako zredukovat počet osob s tím, jak se má snižovat počet obsazenosti osob na metry čtvereční. Ale tady musíme dělat velice dobré plánování tak, abychom mohli dostat tomuto snižování tak, jak se s ním počítá. To také odpovídá na otázku, v jaké době 2013 trest 10, 13, 10. mezi roky 2017-2018 a tady má pokračovat ta snižující se tendence. E, tak podle toho i které budovy také se musí opustit. A druhá otázka, zda se bude kontinuovat, e, zda se bude, promiňte, pokračovat e, v investicích v, například v Boli a v Ženevě Toto je rozhodnutí případ od případu. Je relativně snadné být blízko institucí jako takových. To samozřejmě skýtá svou výhodu. Jsou tady ale také prvky, které mohou znamenat určitou nevýhodu. Chceme také zachovat možnost hospodářské soutěže. A bychom mohli také se pokusit snížit cenu za metr čtvereční, zejména v evropské čtvrti. Další otázka, nevím, zda se to týkalo komise, protože to je přesně to, co můj tým dělá, a to je nahrazovat systémy, ty staré systémy, které existují novými detekčními systémy. Nevím, zda to budeme moci udělat dohromady pro všechny budovy. Je to tady program, který máme před sebou a je to systém, který po určitém počtu hodin prostě vypíná světlo. Samozřejmě jsou to odchylky, protože se stává, že určitě ti zaměstnanci například ty, ti, kteří pracovali nad změnou statutu, pracovali samozřejmě do pozdních večerních hodin a potřebovali samozřejmě světlo. Co se týče vyšších norem, možná, že to je možná trošku příliš syntetické, když se hovoří o e, té úrovni, e, která je na komisi, často se cituje ten manuál pro typ nemovitostí, ale tam je vlastně souhrn všech potřeb, které existují a které komis, kterými se komise řídí. E, je, a tady je to vyvinuto spíš developery, ale minimálně podmínek je tam obsaženo pro zařízení či vybavení jako takové. E, a to znamená, že tam jsou také stanoveny pouze minimální podmínky pro počítačové vybavení a tak dále. Hovoří se rovněž o té části zařízení, která je nezbytná proto, aby nemovitost mohla být bezprostředně používána. A teď malá závorka. Samozřejmě, když se zvyšují ceny, eh, tak eh, jsme v situaci, kdy je třeba například vzít také nevybavené budovy, které stojí míň a vybavit je tak, aby mohly být co možná nejrychleji používány. Myslím si, že to bylo snad všechno. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Um, de privé? Ja, Děkuji zástupci soukromého sektoru. To není jednoduché. Pro nás eh, není jednoduché zaujmout postoj, pokud jde o ty, kteří vlastně spravují nemovitosti a ty, kteří řídí nákup. Ale existuje tu přirozené napětí když máme vlastně jednoho klienta, který je vlastně v bezvýchovné situaci a jde o veškeré požadavky uživatelů. Snížení pracovníků. Tam jde o to, abychom byli dostatečně flexibilní vůči stavbám. Zde je možné mít takovou typologii eh, kdy budeme kombinovat dlouhodobé pronájmy a požívací právo. A další umístění staveb. To je jedna z podmínek, kterou určuje zákazník. Evropa vlastně vychází z požadavku, kdy máme budovy minimálně 30 až 35 tisíc metrů čtverečních, kdy tato čtvrť už se nemenuje čtvrť Leopold, ale Evropská čtvrť a existují tu také specifické požadavky z hlediska trvanlivosti staveb, protože Evropa by měla být eh, v tomto případě vzorem. Takže dodržování příslušných norem a vše ostatní vlastně stěžuje situaci ten, kdo chce větší pružnost, tak je v menší míře vlastníkem svého, svých nemovitostí. To, co prodražuje stavbu, pokud je o spekulaci pro Evropskou komisi, to je skutečnost, že developer eh, musí volit eh, modulaci stavby podle metrů čtverečních na osobu. A to zdá vlastně budou příčky pevné nebo pohyblivé. A pokud ta budova bude, bude vlastně použita při kancelářích eh, v konceptu open space, tak potom eh, už nebude možné tedy eh, uplatňovat stejné počty metrů čtverečních na osobu a zasklené plochy, tedy skutečně ty příčky, které budou pevné nebo pohyblivé. To vše znamená úspory, pokud předjímáme obsazení budovy z hlediska konečného uživatele. Děkuji. Máte další otázky? Jsou poslanci spokojeni s tím, co slyšeli? Komise neodpověděla na tu otázku, jestli bude směřovat spíše k renovaci, k novému nájmu, ke koupi budov, nebo jestli eh, tedy plánujete eh, řešení s nějakou náhradní budovou. To znamená, že já jsem zatím neslyšela nic o této otázce. Hovořilo se na veřejnosti o tom velkém projektu, to znamená, bych se ráda, já bych se ráda zeptala, jak je to ve skutečnosti. Oui, je m'étais rendu compte. Ano, já jsem si to uvědomil a omlouvám se, že jsem zapomněl vaši otázku. Dobrá. Ano, máme velké projekty, o kterých se často mluví. Je to zřejmě projekt PUL, kde zatím vyčkáváme, jak eh, vlastně bruselský region eh, umožní rozvíjet tuto oblast. Oni, vlast, oni rozhodují v oblasti urbanistiky a jakmile tedy dospějí k rozhodnutí a nyní připravují obecné, obecně platný předpis, který stanoví základní obrysy toho, co by bylo možné eh, v oblasti nemovitostí podnikat. Jde vlastně o rozvoj oblasti, u které, která je v té centrální části a pokud to možné nebude, tedy neznamená to, že okamžitě budou k dispozici jiné projekty. Druhá věc, Zřejmě jste zaznamenali, že ta část, která se týká uvolnění a mobility v prostoru Rue Lua, příliš nepostupuje. Tedy to prostředí zatím není příjemnější, než bylo a to také eh, přispívá k eh, našemu budoucímu plánování. Je to jedna z bývalých budov, a právě tím se zabýváme. Další budovy, které jsou naším vlastnictvím a které pomalu spějí k prodloužení životního cyklu a s tím máme problémy. Hovořím o stáří více než 30 let. Takže tady to naplánujeme po jednotlivých budovách, co bude nejvýhodnější, jak přemístit osoby, zda dojde k novým, nové výstavě nebo k rekonstrukci stávajícího majetku. A tady je potřeba, tady bude potřeba o tom jednat právě s vaším výborem, s rozpočtovým tedy úřadem. Doufám, že jsem zodpověděl. Děkuji. Máte ještě další otázky? Myslím, že bychom mohli uzavřít tuto první část a pustit se do druhé části. Děkuji všem řečníkům za cené informace, které nám poskytli. A chtěl bych vyzvat pana Radauera, aby se k nám připojil a pohovoří o politice v oblasti nemovitostí. Rady je náměstkem ředitele pro logistiku a konference v Radě EU. Yeah. Kuiper. U hebt geen, no uh, PowerPoint. Oké. Okay. Dit is uh, zonder PowerPoint, um, dus ik kan blijven zitten. Um, Není žádná PowerPointová prezentace doprovodná, takže mohu zůstat eh, zde. Prosím, máte slovo. Otázku jste vlastně už slyšel. Děkuji srdečně za to, že mi zde skýtáte příležitost, abych se vyjádřil k politice vůči nemovistostem a budovám Evropské rady v kontextu obecné politiky nemovitostní evropských institucí. Dlouhodobá politika byla předurčena samozřejmě jednak potřebami, obchodními potřebami, které se časem znatelně vyvíjely a zejména rozhodnutím členských států, že přesunou eh, zasedání rady už eh, do Bruselu, že se to nebude tedy konat v zemi eh, předsednictví, což eh, v rámci členských států samozřejmě ušetřilo velice významné prostředky, ale zároveň to znamenalo, že byly nutné zcela nezanedbatelné investice do konferenční infrastruktury naší. Další změny nastaly Lisabonskou smlouvou, což znamená, která znamená, že Evropská rada je nová instituce a permanentní předseda Evropské rady a rovněž i to, že přistoupilo k EU Chorvatsko v roce 2013. Lisabonská smlouva kromě toho říká, že v souladu s principy úspory nákladů Evropská rada a Rada EU mají mít eh, stejnou eh, strukturu eh, těch podpůrných organizací, těch doprovodných, takže my jsme se rozhodli, že budou mít společné sídlo. Druhý takový pohon, který nás ze kterého vyvozujeme naši politiku, je zásada zdravého rozpočtového řízení a samozřejmě nákladová efektivita. V tom kontextu bylo důležité, aby se všechny budovy nacházely ve svém sousedství, tedy i budova rady by měla být v sousedství ostatních institucí, abychom podpořili meziinstitucionální spolupráci a vyhnuli se eh, dojíždění, přejíždění, což znamená ztrátu času a rovněž, jelikož budovy rady jsou z pohledu organizační mezinárodního konferenčními středisky. Eh, my se snažíme zlepšit tu přístupnost. To aby bylo možné z pohledu multilaterálního opravdu zvládnout těch několik tisíc schůzí, desítek tisíc schůzí, které se neustále konají eh, v ročním měřítku a Rompuan Schumann je velice výhodná poloha, zejména z pohledu eh, dostupnosti eh, městskou dopravou. Druhý cíl Totiž všechny budovy by měly mít spojitou plochu by měly být v podstatě propojeny. V současné době máme tři budovy, které už jsou propojeny, totiž budova Justus Lipsius, kterou jsme zprovoznili v roce 1994, ta má 230 tisíc metrů čtverečných, druhá budova Lex, která v roce 2007 začala být provozována, a nyní právě stavíme spíše Belgie, belgický stát pro radu staví třetí budovu, která se bude jmenovat eh, Europa, bývalý rezidenční palác, která zaplní tu proluku mezi Justusem Lipsiem a Lexem a tím vlastně dostaneme tu souvislou prochu a to bude dalších 71 eh, metrů čtverečných, eh, jak kancelářských prostor, tak i Eh, schůzovních prostor. A důležité je uvědomit si, že eh, tam bude mít sídlo nikoli předseda pouze Evropské rady a jeho kabinet a tak dále, ale rovněž eh, několik dalších oddělení, tedy Budou tam i schůzovní místnosti, rada, koreper 2 a my se snažíme využít co nejvíce těch kancelářských prostor a budou tam i místnosti pro zasedání, zasedací sály a bude prostor opravdu dost ve srovnání se stávající situaci se tam budou tedy moci konat jak multilaterální, tak bilaterální samity, schůzky, ať už státu mezi sebou nebo i s třetími stranami. A to je novinka. Poprvé v Bruselu, takto se bude moci e, postupovat a v roce 2014 tady bude summit EU Afrika právě v Bruselu uspořádán. A my jsme si to spočítali, 90 delegací, kolik to stojí v nějakém bruselském konferenčním středisku a ve srovnání s tím, kolik to bude stát v budově Justus Lipsius. A dospěli jsme k závěru, že když se bude summit konat v našich vlastních prostorách rady, tak díky tomu to bude stát polovinu těch prostředků, které bychom jinak museli vynaložit, kdyby se to mělo konat v jedné z těch konferenčních, v jednom z těch konferenčních středisek, které bychom si museli pronajmout pro tento účel. A nyní vracím se k otázce té spojité plochy všech budov. To je velice zásadní záležitost i z pohledu úspory nákladu, protože je samozřejmě mnohem jednodušší například nějakým způsobem zabezpečit ostrahu pro takovouto eh, spojitou prostoru. Můžeme mít rovněž sdílené řízení a zprávu těchto třích budov v jednom. Rovněž protipožární systém a tak dále. A údržba eh, smlouvy s subdodavateli. Když máme tři budovy nejen vedle sebe, ale dokonce i propojeny, kde budeme mít tu pasarelu, tak se samozřejmě dá využít eh, úspor škály mnohem lépe se dá vyjednat výhodnou smlouvu, než když máme budovy, které se rozprostírají po celém Bruselu. Architektonická koncepce budovy Europa je opravdu eh, zcela nezaměnitelná. Má šanci se stát opravdovým symbolem evropské čtvrti, stejně jako eh, budova parlamentu pro parlamentní čtvrt. Eh, bude se nacházet přímo nad nádražím a stanicí metra, což samo svědčí o velice dobré dostupnosti. Na fasádě budeme mít určité prvky art deco, recyklovaná okna ze všech 28 členských států a bude tam umístěna jedna z největších solárních eh, panelových instalací eh, v této zemi, což znamená, že, bude, že tato budova dostane tu nejvyšší environmentální známku. Recyklace, návaznost na místní dopravu, všechny tyto charakteristiky znamenají, že spoříme energii a to je v podstatě takový symbol obecného přístupu EU k těmto záležitostem, na, kterým, na kterých nám všem záleží. Rada bude budoucím vlastníkem budovy Europa my jsme podepsali takovou umluvu s belgickým státem, ale v jejím rámci se říká, že se tam eh, celá záležitost řeší v rámci belgických eh, zákonů reží mal, a Belgie zůstává tím, kdo se nazývá metr vraž, čili určitým eh, správcem, který bude odpovědný za ukládání všech zakázek a za platbu faktur a kde se nacházíme k dnešnímu dní? E, co se týče budovy e, toho, co kdysi bylo rezidence. My jsme nejdříve provedli demolici 60%, ta byla zcela prolezlá, že to tak řeknu, asbestem. Museli jsme se opravdu všeho důkladně zbavit, což vedlo k spoždění, dodatečné spoždění vzniklo proto, že se ukázalo, že pod budovou se nacházela e, veliké množství e, topného oleje, který prosákl do podloží a celý systém vytápění belgického ministerstva se nacházel právě tam a ukázalo se, že přece jen tam vše nebylo až tak dobře utěsněno. Takže současná doba dodání eh, těchto záležitostí, to, čemu se říká recepcion provisoire, je zatím stanoveno na duben příštího roku. Ale už stavitel si vyžádal spoždění deseti měsíců, aby mohl provést změny, které jsme si vyžádali, zejména v souvislosti s obavami o bezpečnost a nové specifikace. To všichni dobře známe, kdo jsme obeznámeni se řízením takovýchto velkých staveb. Protože od té úvodní etapy těch eh, stavebních plánů až do předání zakázky se mnohé vyvíjí, některé věci už jsou obsolentní, jiné se musí modernizovat, nové předpisy začínají platit, takže jsme tam uložili celou nebo přihlásili řadu žádostí o změny a to má dopad i na rozpočet, pokud se to dobře nenaplánuje, tak to má dopad i na um, datum předání. E, my jsme sice ještě neakceptovali, tedy rada neakceptovala e, tuto žádost o spoždění, ale už e, když se paní Gresle zeptala v rámci parlamentní interpelace, tak opravdu tady cituji, odpověděla, že nelze vyloučit, že předání budovy nastane až v prvním semestru roku 2014. Po předání budovy právě na začátku příštího roku se bude muset protestovat všechny technické instalace a všechny vyžádané eh, zlepšovací, eh, tedy dokonalení vyžádaná a teprve pak se to může formálně předat, tak aby se mohli začít eh, vybavovat ty místnosti, aby se všichni mohli do budovy nastěhovat. My čekáme, že vlastně budova v praxi bude k dispozici až v roce 2015 a náklady na budovu Europa. Maximální rozpočet byl radou stanoven na 240 milionů eur v cenách z roku 2004, což odpovídá 328 milionů eur v cenách z roku 2013 v souladu s takzvaným ukazatelem developerským vůči belgickému trhu propočítaném, což je zcela mm, eh, zcela eh, tedy přirozené eh, v této situaci v takto velkém projektu. Takže my čekáme, že v, roc, v cenách vyjadřených v cenách z roku 2004 bude konečná cena 217,9, což koresponduje s 298 miliony eur e, v současných cenách, což znamená taková, mm, že tam máme určitou bezpečnostní rezervu asi 30 milionů eur. Uvidíme, jak bude situace vypadat e, v praxi ale z dnešního pohledu v podstatě Eh, jsme přesvědčeni, že se podaří projekt dokončit v souladu s původními cenovými odhady, že tedy nepřekročíme eh, tu stanovenou částku, pokud tedy ceny propočítáváme takto eh, úměrně k vývoji cen a bude to vše v souladu s eh, podobnými infrastrukturními projekty EU. Další téma, které mě bylo zadáno, totiž eh, způsob eh, financování. Od roku 2007 sekretariát, generální sekretariát zvýšil každoroční částku 15 milionů eur a tím obohacuje ten Um, zálohující eh, rozpočet, což znamená, že eh, z těch eh, neutracených eh, eh, prostředků v rámci takzvaného ramasáž na konci každého rozpočtového roku se tam ty prostředky přesouvají. Rozpočtový výbor vždy byl plně informován a od roku 2008 to bylo milion až pět milionů ročně. V roce 2013 jsme se rozhodli, že vůbec nevyužijeme těch pět milionů eh, na ten rok 2015 a tam jsme nic nezanesli do toho návrhu rozpočtu na rok 2014, takže tam už žádné splátky nebudou, nepočítá se s nimi až do dne dokončení eh, tohoto projektu. Takže ty zálohy eh, obecně, eh, když je sečteme, tak to odpovídá 275 milionům eur. To bylo vplaceno do eh, zvláštního účtu, eh, jejíž spravuje Agence de Det eh, belgického ministerstva financí a vzniká tam úrok na tom účtu. A zatím od samého začátku, když jsme s tím mechanismem tedy začali, tak se podařilo získat přes 10 milionů eur na úrocích pro radu nebo v podstatě pro rozpočet komunitární. Když tedy zvážíme vše, jak víte, účetní dvůr se k tomu vyjádřil rovněž má ve své výroční zprávě k tomu rozpočtu na 2010 své připomínky. Ale rada je toho názoru, že z pohledu rozpočtové efektivity a odpovědného nakládání z prostředky daňových poplatníků se toto dá opravdu zdůvodnit. Po dokončení budovy Europa se nepočítá s žádným dalším eh, stavebním projektem, s výjimkou případného meziinstitucionálního skladového projektu. My zatím pronajímáme něco, to nás stojí hodně z pohledu vytápění a rádi bychom našli eh, jiné alternativní řešení pro naše potřeby skladové. Zatím tedy zkoumáme situaci, už jsme se eh, skontaktovali s OEB abychom případně mohli spolupracovat i s nimi a abychom dospěli k nějakému eh, nákladově účelnému řešení v této záležitosti. Bereme-li ještě v úvahu i to snižování personálních stavů, eh, a zejména to vnitřní rozhodnutí sekretariátu rady e, o postupném nahrazování jednotlivých kanceláří e, tím e, kancelářskou prostoru typu open space nebo shared space, tedy sdílené prostory a tam ještě bude takzvaný hot sitting pro telefonní zaměstnance. Vidíme, že se nám postupně už snižuje um, ta, um, ten nedostatek, tedy míra nedostatku klesá a po dokončení budovy Evropa po, poprvé dojde k tomu, že budeme mít dokonce i přebytek. Což bude znamenat, že si můžeme dovolit v podstatě renovaci budovy Justus Lipsius. Ta už přece jenom svůj věk nezapřejejí přes 20 let a budeme si moc dovolit to renovovat jak strukturálně, tak z technického pohledu nahrazovat například eh, určité instalace úspornějšími z energetického pohledu, což eh, bude znamenat, že budeme opravdu muset i uzavřít část budovy Justus Lipsius, ale jakmile budeme mít ty kancelářské prostory dodatečné v té budově Evropa, do nich se budou moci příslušní eh, zaměstnanci přestěhovat, kterých se bude týkat, tak nám to bude umožněno. Po konci této renovace zatím tedy máme studii, kde si klademe otázku, co dál. Zda například bychom mohli, když za pár let opravdu bude přebývat eh, tento kancelářský prostor, zda bychom ho mohli nabídnout eh, k pronájmu jiným například unijním institucím nebo jiným zájemcům. Aha, a ještě se vrátím k Van Rompuyovi velice krátce. Jeho se to rozhodnutí vlastně nikdy netýkalo, kromě jména. Ani jako belgický premiér. Rozhodnutí padlo v úplně jiném okamžiku. Takže on vůbec v tom nesehrál žádnou úlohu u té budovy to je čistě odpovědnost rady a sekretar, sekretariátu, nikoli předsedy Evropské rady. Děkuji. Děkuji. Pokud máte nějaké peníze navíc, tak je e, trošku investujte do e, proti špionních opatření. A nyní hned žádám o slovo dalšího řečníka, je to zástupce, nebo dokonce dva zástupci účetního dvora, Neil Asher a Zacharias Kolias. Eh, máte nějakou PowerPointovou prezentaci? Dobře, takže já si zase sednu eh, do sálu. Děkuji. Okay, Okay, thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Auditoři se dívají spíše dozadu než dopředu, A, ale já tedy budu hovořit za účetní dvůr a pan Zacharias Kolias potom případně odpoví na vaše dotazy. E, budu mít krátkou prezentaci. Bude to e, e, pohled účetního dvora, neoficiální pozice účetního dvora. Rád bych přispěl eh, svým dílem do této diskuze a eh, následně to můžeme probrat. Omlouvám se, vraťte se prosím zpátky. Základní pozice účetního dvora je schrnuta v odstavci 45 zvláštní zprávy 2 z roku 2007 týkající se politiky budov. Eh, tady je psáno, že instituce by měly mít eh, naprostou správní technickou finanční kontrolu nad svými eh, projekty v oblasti budov. To znamená, že by měly využívat kvalifikovaných konzultantů a také expertních znalostí, které se, se vytvoří v rámci interinstitucionálního rámce. My jsme to osvědčili v praxi eh, na našem projektu K3 v jehož rámci jsme si zachovali plnou zodpovědnost za eh, celý projekt. Jako partnera jsme měli projektového manažera, eh, protože to bylo velmi důležité. Kromě toho jsme využili expertních znalostí a rad eh, z Lucemorského útvaru OIL a těsně jsme také spolupracovali s národními orgány. Spadal jsem i přístup založený na řízení rizik a také jsme se snažili zohlednit celý životní cyklus budovy při našem rozhodování. A díky tomuto konceptu se nám podařilo projekt dokončit včas eh, za dodržení rozpočtu a také přesně podle požadavku. Možná, že než budeme pokračovat, měl bych zmínit, že tím, že jsme do toho zapojili i přední eh, manažery účetního dvora, tak jsme zajistili jsme, že celá instituce plně stála za tímto projektem. Eh, už jsem hovořil o strategiích eh, řízení rizik a já si myslím, že projekt, který jsme právě dokončili, je toho dobrým příkladem. Typickým modelem je to, že rizika buď přenesete, zmírníte nebo je e, přijmete. My tedy máme e, manažera řízení rizik, tím přenášíme rizika, protože ten by zaplatil smlouvní pokutu, kdyby ten projekt byl e, buď proveden pozdě, anebo kdyby se navýšily náklady. Kromě toho jsme e, snížili rizika tím, že jsme se tedy snažili snížit pravděpodobnost toho, že se rizika e, objeví. E, snažili jsme se tedy e, rizika, omezit rizika i tím, že smluvní partneři by měli být takový, aby nehrozil jejich bankrot a kromě toho jsme se tedy chtěli, snažili monitorovat všechna reálná rizika, která by eventuálně hrozila. Hovořil jsem o tom, že e, jsme se tedy snažili e, zohlednit celý životní cyklus e, budovy. Chtěl jsem o tom hovořit blíž, ale vzhledem k nedostatku času to vynechám. Pokud jde o rozhodnutí, jestli budovu koupit nebo najmout, tak rozhodnutí soudu, tedy účetního dvora, bylo naprosto jasné. Snažili jsme se tady zohlednit naše dlouhodobé potřeby. Já si myslím, že v Lucemburku v tuto chvíli nenastal čas, abychom toto rozhodnutí revidovali, protože my jsme eh, tady eh, uzavřeli, nebo byla uzavřena dohoda mezi Evropským parlamentem a národními orgány, že půda bude eh, dána k dispozici za jedno euro. Nicméně jinde, v jiných městech to může vypadat jinak kolegové z, ze společnosti LaSalle eh, tady jasně vysvětlili, jak to uvažování vypadá, že je potřeba každý případ posuzovat individuálně. Nicméně rád bych tady vznesl otázku, která se týká eh, toho, jak naše budovy spravujeme, udržujeme. V tuto chvíli uzavíráme smlouvy o údržbě na 4 až 5 let a většinou tedy eh, vycházíme z toho, že ta smlouva bude doprovázena konflikty, nedůvěrou. Eh, v mnoha případech je to tak, že smluvní strana je vlastně motivována poruchami, protože čím více toho pokazí porucha, tak tím víc eh, se smluvní strana si vydělá. To znamená, že v podstatě ten smluvní partner nemá žádný důvod, žádnou motivaci, jak vylepšovat chod a fungování budovy. To znamená, že možná nastala doba, abychom se zamysleli nad novým eh, přístupem, abychom uzavírali dlouhodobé smlouvy, tak aby mezi smluvním partnerem a dotyčnou institucí vznikl partnerský vztah. Zároveň bychom uzavírali dohody o eh, úrovni služeb, eh, tak abychom tady mohli využívat úspor z rozsahu během celé doby platnosti smlouvy a Eh, využívali i další výhody vyplývající z toho, že instituce se podílí nebo si eh, navzájem sdílí jednoho eh, smluvního partnera. Vyžaduje to tedy těsnou spolupráci mezi institucemi do budoucna. A když už hovoříme o té spolupráci mezi institucemi, rád bych na závěr řekl, že my jsme v Lucemburku zažili jeden velmi pozitivní případ zmíním situaci, která je stará již tak, takřka 10 let. Přelom let 2003-2004 tehdy instituce eh, velmi těsně spolupracovaly, když se snažili pronajmout nové prostory. Eh, byla to spíše spolupráce než eh, konkurenční vztah, protože tehdy těch prostorů pronájmu nebylo mnoho. Sdílíme zkušenosti, dělíme se o zkušenosti se stavbou i pronajímáním budov a dokonce se dělíme i o e, budovy. Máme velmi e, nebo respektive Evropský parlament velmi úspěšně vyjednával s lucemburskými úřady a domluvil tedy e, to, že půda bude poskytnuta za jedno euro. Někdy se tedy platí spíše dvě eura, ale já si myslím, že to je e, pořád výjimečné. Pokud jde o e, poskytovatele energií, e, tak tady také vyjednáváme společně. Už jsem hovořil, že tady máme ty smlouvy nebo dohody o úrovni služeb, že tady spolupracujeme s Ucemburským útvarem komise OIL. Je to tedy velmi dobrý příklad a jak jsem předeslal, kolega případně odpoví na vaše dotazy v rámci diskuse. Děkuji. hartelijk bedankt. Dan gaan we terug naar... Takže děkuji. A nyní otázka odpovědi. Paní Holmajer jako zpravodajka máte otázku. Přece jenom bych se ráda ještě na něco rady zeptala. Pokud jsem správně informována, tak skutečně došlo interně k podstatnému zvyšování cen s ohledem na plánovanou budovu Evropa, Eurobuilding a sice do té míry, že původní plánování nebylo možné dodržet. Mě by zajímalo, zda tyto informace jsou pravdivné, týkající se enormního nárůstu cen. Ne, no co do rámce. Rámec je vždycky elegantně formulován. Chci se zeptat na to, zda původní plánování tady existovalo, došlo ke spoždění a došlo tedy podsta- k podstatnému navýšení cen, a nebo to není pravda, nebo se to nezakládá na pravdě. Vrok Gressle? Paní Gressle. To je vyloženě dobrá otázka, paní Holmajerové. A já jsem se chtěla zeptat ještě na jednu věc, protože rada při udělování absolutoria stále neodpovídá na naše otázky, jak to vypadá s našimi rezidenčními budovami. Viděla jsem, že tady existuje celá řada transferů. Mě by zajímal určitý přehled o tom, jak se plánuje financování, to znamená, co jsou převody, co se zastavilo, bylo by férové, kdybychom dostali takový přehled. A potom otázka na zástupce účetního dvora. Když už jsme u těch pověstí, tak se také povídá, že snad tady soud má vlastní fotbalové, účetní dvor má vlastní fotbalové hřiště nebo fotbalový stadion. Je to pravda nebo ne? Protože mužstvo fotbalové máte, takže možná, že pravda to je, ne? Já jsem Dobře, co se týče fotbalového mužstva. S Karelem Tingsterem jako šéfem týmu z účetního dvora. To bychom tedy měli také se mm, eh, velmi snažit, chceme-li je porazit. A ta další otázka, byla to pouze jedna otázka, nikdo už žádnou jinou nemá? Dobře. Paní Gresle, vy jste... Ano. No to s tím fotbalovým hřištěm, to samozřejmě souvisí s tím, zda existují eh, dotace do zemědělství, ale to teď byl vtip. Goed, uh, we gaan terug ernstig zijn. Dobře, tedy eh, začneme zase vážně k otázce paní Holmajerové a také k otázce paní Gresle. To byla otázka na adresu Rady a účetního dvora. Chcete začít za účetní dvůr? Yes, I think if I, if I... Dobrá. Pokud jsem to správně pochopil, tak vlastně otázka je jediná. Sportoviště. Máme malinké sportoviště, ano, v rámci prostor účetního dvora je to pravda a ono je to součástí dokončení projektu RK 3. To je totiž uspořádání otevřených prostor a ukázalo se, že to je jenom velice ma- minimálně nákladnější tam dát určitý povrch, na kterém se dá provozovat hry ve srovnání s tím vytvořit jiným způsobem atraktivní prostor a jelikož máme celou řadu zaměstnanců, kteří mají zájem, je to velice skromné, takže já vás zvu, přijďte si to prohlédnout, když přijedete do Lucemburku znovu. Dobrá, takže paní Gresle, určitě, když tam pojedeme v říjnu, tak budete členkou té delegace, můžete si to prohlédnout sama. Ano, já jsem vždy ráda tam, kde se něco může prohlédnout. Co to znamená malinké eh, a kolik to stojí, když je to takhle téměř zadarmo? malé, ehm, jako kdyby volejbalové hřiště. To jsou zhruba ty rozměry. Dobrá. A nyní otázky na radu, pane Radaure. Ze strany ehm, paní zpravodajky jste slyšel otázky a rovněž od paní Gresle k financování těch položek, těch budov. Mohl byste přispět k transparentnosti Máme tady poprvé někoho z rady, kdo je takto otevřený. My jsme tak vděční, že opravdu bychom si to rádi ještě ztransparentnili. Jak je to všechno financováno? Děkuji za otázku. Nejdříve odpovím na otázku týkající se toho prefinancování tedy vlastně zálohování. To je ze strany paní Gresle. V roce 2007 jsme měli v rozpočtu 15 milionů a 32 milionů tam bylo prostřednictvím toho postupu ramasáž eh, připlaceno a pak ještě další částka 30 milionů. Ty tři platby proběhly v roce 2007. V roce 2008 jsme tím pádem měli v rozpočtu 15 eh, milionů a pak ještě 30 eh, a 20 milionů v rámci procedury Ramasáž v roce 2009, znovu 15 milionů v samotném rozpočtu a necelých 18 milionů navíc v rámci postupu Ramasáž. V rám- za rok 2010 rovněž 15 milionů v rozpočtu A14 v rámci Ramasáž na rok 2011. 15 tisíc tedy říká eh, řečník v rozpočtu a 10 milionů v rámci Ramasáž. V roce 2012 se jednalo o 5 eh, milionů eh, v rozpočtu, rozpočtových prostředků a 10 milionů v Ramasáž. A tím to končí, protože na rok 2013 se nepočítá už žádnou další zálohou. Když to vše sečtete, tak eh, se vám z toho udělá eh, těch 275 milionů eur, které jsem zmínil ve své prezentaci. Uh, uh, uh, Ještě k tomu můžeme dodat, že se k tomu musí připočít, připočíst eh, ty úroky, které se nám podařilo z toho získat, což je něco přes 10 milionů eur. To nám vlastně belgický správce toho účtu platí. Oni těch finančních prostředků využívají, oni je investují a my jsme od nich tedy zatím obdrželi na úrocích 10 milionů. Paní Gresle, ano. Takže to je jako Vánoce, Velikonoce a narozeniny dohromady. Ehm, my, dcerky pastorů, ehm, to máme teda ten rozpočet jiný. Ehm, vy jste si na to narozpočtovali asi 65 milionů a pak se vám podařilo tam k tomu nějak přiřadit další stovky. Takže to teda musím říci, že čas od času, když nahlédneme, jak to tam na radě chodí, tak je vidět, že se sice na jedné straně šetří, ale na druhé straně já si kladu otázku, jak dlouho ještě. A pak, když jste hovořil u toho třetího bodu, 55 eh, a tak dále. Jak se ty peníze množí sami? To je tak nějaké biblické množení? Um, odkud se berou ty prostředky, když máme tady 25 a najednou se ještě z toho udělá těch 50. Těch 15 milionů za rok 2007, 8, 9, 10, 11 a 11 tedy tím, to končí těch 15 milionů ročně, to byly ty původně uh, v rozpočtu vyhrazené prostředky pro vlastně to prefinancování, či ty zálohy, plus těch 5 milionů tam, kde už to bylo předem i sníženo na 5 milionů eh, v roce 2012. A zbytek to je ten ramasáž. Ano, paní Holmajer mimo mikrofon, ano já jsem jednoduše zvědavá. 62 eh, milionů v rámci ramasáž toho nahromadění. A pak eh, tady vyjmenováváte nějaké 32 milionů, takže německy jednoduše řečeno 62 milionů v rámci ramasáž. A v roce 2008 55 milionů já si jenom říkám, kde máme pana Stragika Kise, jestli by se neměl poučit. My, my tady v, u té Ramasáře v parlamentu jsme příliš skromní, jak já to tady na to koukám. Já bych si ještě dovolila. Já jsem se to snažila si zapsat a nebyla jsem dost rychlá. Přečtěte mi to prosím vás ještě jednou. A ještě se musím přiznat, že bych ráda my tady už nemáme, že jo, zástupce účetního dvora. Já se totiž divím, účetní dvůr sepisuje ty krásné zprávy o radě a nikdy, ani jednou se o tom nezmínil. Ano, zmínil se, když se vyjádřil k rozpočtu za rok 2010. Dobrá, jeden jedinkrát. Ale bylo by spíš takové úctivé, aby se eh, k tomu vyjádřil pořádně. Takže 2007 30 a 25. 2008. Dva tisíce devět, mil, no, osmnáct, sedmnáct celých osm. Dva tisíce deset, čtyřicet, čtyřicet. 2011 10. Ano, takto. 2012 ještě jednou 10. Výborně, děkuji. Možná bychom si mohli vyžádat ještě nějakou rychlou kopii tady tohoto listu, aby si to mohl každý ještě jednou přečíst. Jsou k tomu ještě nějaké otázky? Paní Holmajer. Já jsem se ještě tázala těm zprávám o tom, že údajně v průběhu stavby té budovy Europa docházelo k masivním nárůstům nákladu. Jsou to pouze jenom nějaké slechy, nebo je v tom zrnko pravdy, že přece jen to původní, ten původní rozpočet předpokládal mnohem levnější projekt, než o čem tady vlastně hovoříme. Tady se říká, že něco kleslo, ale přitom jsme slyšeli toto, takže co k tomu? K těm nákladům. Tady nejsme schopni potvrdit, že by se mohlo říci, že tady enormně stouply náklady, případně cena, říká řečník. Ano, jsou tady určité požadavky na změnu a my jsme přišli s těmito žádostmi na úpravu stavby. To jsou e, záležitosti, které se vážou nikoli pouze s vývojem technologie, ale rovněž s jinými věcmi, které vznikly e, v zásadě tím, že e, vyšla v platnost Lisabonská smlouva 1 a 2. Pak jsme museli přizpůsobovat e, záležitosti například elektrické vedení. Nejsme jedinou institucí, která e, zápasí s problémem dodávky energie pro Eh, evropskou čtvrť. Nechceme, aby tady docházelo k výpadkům elektřiny, takže musíme investovat do v podstatě eh, tak dobře propracovaného eh, elektrické sítě, tedy propracované, která bude opravdu spolehlivá a zajistí dobrou dodávku. Pak jsou záležitosti, které souvisí s zabezpečením, s bezpečím budov, například eh, technologická eh, televize, eh, telefony po budově a lepší bezpečnostní za bezpečení oken, které sice směřují směrem k Evropskému parlamentu, i když ten nám starost nedělá, ale máme tam eh, ten obrovský mrakodrap, který je tak vysoký, že vlastně nahlíží přímo eh, do toho prostoru příjezdu v VIP. Tam, kde budou nám přijíždět ti nejdůležitější hosté. My jsme se snažili eh, na to upozornit příslušný úřad stavební, ale bohužel naše žádost byla zamítnuta o úpravu tohoto. Takže my jsme nakonec museli přistoupit ke snížení viditelnosti na dálku toho, těch prostor, do nichž přijíždějí hlavy státu, předsedové vlád a ti by tam se měli pohybovat a bylo by na ně vidět. Takže musíme budovat takzvanou zelenou stěnu, takovou odlehčenou strukturu, která sice nestojí ničemu v cestě ve smyslu, že by byla neprůstřelná, ale alespoň skrze ní nelze nic pozorovat. Tedy dodatečné náklady za tyto položky, které jsem právě vyjmenoval, jsou ale neutralizovány celou řadou úspor, eh, které jsme provedli. Například potlačili jsme starý systém převozu dokumentů, tedy fyzické dopravování složek z místa na místo, toho jsme se bavili. Eh, zbavili jsme se RD Faradayové klece. E, měli jsme to v budově Justus Lipsius, ale abychom snížili náklady, tak jsme se zbavili všech těchto záležitostí, se kterými se ovšem původně počítalo. Tedy celkové více náklady, e, které pramení z těchto žádostí, které jsme museli podat, to obnáší 8,7 milionů eur. To je jediné, oč náklady vzrostly. I když samozřejmě Vzniká tam určitý složitý moment, když hovoříme o číslech e, v tom, že máme na jedné straně čísla, která se zakládají na té úmluvě z roku 2004 a která vše propočítávají v, čís, e, v cenách z roku 2004 a s tím, jak se nám vlastně s inflací mění e, ceny v odvětví budov, v nemovitostech, takže my tom indexu belgickém stavebním to máme reflektováno. Ale tu umluvu jsme podepsali právě tak, že se tam bude provádět ta aktualizace. A tam si myslím, že Belgičané se nebudou snažit eh, celý index změnit jenom proto, aby eh, nám vznikly nějaké více náklady. Eh, přejete si, pane, paní Kresle, ještě něco, nebo jste, se vám dostalo odpovědi uspokojivé? Co nám tady vykládáte, tak ještě mě vede k otázce, jak to vlastně vypadá kým bude ta nová budova obsazena, kolik tam bude mít sídlo eh, zaměstnanců, kolik bude těch eh, kancelářských prostor, kolik konferenčních prostor. Ono to sice vypadá krásně, ale jak to bude vypadat z každodenního pohledu? Já tady nechci spochybňovat, že tam se budou i nacházet hlavy vlád, šéfové vlád, že tam budou přijíždět na nějaké pracovní schůzky, ale kromě toho, ano, povím vám to nastálo, tam budou mít sídlo předseda Evropské rady a jeho kabinet. Generální tajemník a jeho pracovníci a jedna z jeho ředitelství, která se zabývá zejména koordinací politik. Kromě toho tam bude asi 250 přibližně eh, těch eh, státních zaměstnanců, víceméně těch funkcionér, zejména z protokorálního oddělení, protože to bude protokorálně silně tedy ovlivněná budova a bezpečnostní složky tam budou převedeny a i delegace tam budou mít své kanceláře. V současné době je to na sedmém nebo sedmdesátém poschodí, jak se to čte v budově Justus Lepsius. Takže těch 28 delegací rovněž nalezne své místo, své útočiště v té staré části Arteko. to je vlastně eh, ten hlavní eh, trakt eh, té budovy rezidence jste eh, spokojení, jsou tazatelky spokojeny se odpověďmi paní Gresle. Mě by zajímalo, a co se stane s tou současnou budovou? No, um, Tady vám mohu říct velice stručně, jak to bude. My jsme zatím s komisí společně pronajímali plochu na Rompuin pro Infopoint, společný, pro skupiny návštěvníků. A my jsme se rozhodli, že to budeme mít prodlouženo, a, ale pak to neprodloužíme. Tam se odtud stáhneme a to, co jsme tam měli z pohledu infrastruktury, například pro skupiny návštěvníků a tak dále, to se vše bude integrovat do budovy Justus Lipsius. Tak to je takový příklad jednoho z projektů, se kterým už se konkrétně počítá. Další věc, a myslím, že dokonce jsem to už nakousl, je budova se blíží už takovému pokročilému věku, v němž ji bude třeba eh, renovovat, možná i trochu svěžestí vdechnout z pohledu vzhledu, učinit ji úspornější z pohledu spotřeby energie, infrastruktury a tak dále. Takže i tam zkusíme se do toho dát. Například okna. Dříve nebo později budeme muset vyměnit okna. Což znamená, že budeme muset vždy uzavřít příslušnou část budovy a její obyvatelé budou muset přesídlit na dobu, po kterou budou probíhat ty práce. Takže takto budeme plánovat a my už vlastně jsme začali koordinovat sled těchto prací, těchto renovací a poté, co to doběhlo, tak jsme už začali zvažovat, jak ty nevyužité prostory případně nabídneme zainteresovaným stranám. Nám by byly nejmilejší právě evropské instituce, pokud by měli o ně zájem. Z bezpečnostních důvodů je to samozřejmě eh, vždy hm, trochu citlivá věc, takže v rámci poslední interinstitucionální spolupráce by to bylo ideální a eh, není důvod, proč by se to nepovedlo. Eh, paní zpravodajka. Mám jenom otázku, kolik milionů musíte ještě splatit za tuto evropskou budovu. Dat wordt eventjes rekenen. Ja. Za předpokladu, že, ale nemyslíme si, že z toho můžeme vycházet, že zůstaneme v rozpočtu, v rámcem rozpočtu tak ještě 8 milionů, eh, protože ještě nějaké úroky naběhly v náš prospěch. Het antwoord was inderdaad, uh, als we binnen de ramingen kunnen blijven. Jednalo se tedy o to, že pakliže se zůstane v rámci odhadu těch 8 milionů, Paní Holmajerová jistě může ještě bilaterálně se s vámi spojit a my se dostáváme k dalšímu bodu programu. Jedná se o budovy parlamentu a dám slovo dvěma. Chtěl bych poděkovat dvěma zástupcům účetního dvora za jejich informace. Chci také poděkovat panu, panu Radauerovi Pane Radauere, chci vám poděkovat. Nevím, zda mě vůbec posloucháte, ale chci vám moc poděkovat. Bylo to moc dobré, že jsme mohli mít kontakt mezi radou a parlamentem. Vy jste velice řádně a obšírně odpověděl, takže dovolte, abych vám znovu výslovně poděkoval. Někdy míváme obtížné vztahy s radou, ale doufám, že to teď byl začátek pro to, abychom měli transparentní vztahy precise figure, 8.7 million. Under the, uh, pro doplnění, když tedy teoreticky předpokládáme, že zůstaneme v rámci rozpočtu, tak 8,7 pouze. Děkuji, pane Radaure. Já Opravdu jsem velice pozorně poslouchat. Já jsem sem sice trochu řekl s úsměvem, ale přesto upřímně vám děkuji za způsob, jakým jste nám poskytl takto přesné vyčerpávající informace. Je to skvělý začátek výborné další spolupráce. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání, totiž pan Stragikakis je už zde na startovní čáře a vyjádří se k dlouhodobé politice nemovitostní Evropského parlamentu. Ještě pár minutek přestávky mezi tím a obracím se na paní Holmajer, aby rovněž zde zasedla v předsednickém křesle, protože já se nejdříve musím ještě věnovat jiným povinnostem. Okay, merci. Merci, Monsieur le Président. Děkuji vám, pane Děkuji, pane předsedo. Já zhrnu politiku v oblasti nemovitosti naší instituce. Navrhuji, abychom přeskočili zbytečné připomenutí a dostaneme se k informaci o plochách, které parlament v roce 2013 eh, má. A celkem tedy vidíte, že to představuje 1 115 000 čtverečních metrů, z čehož 957 tisíc čtverečních metrů je eh, majetku parlamentu. Když to srovnáte s se součty, tak tam bude scházet asi 25 tisíc metrů. A to jsou plochy, které náleží parlamentu eh, v různých informačních centrech, domech Evropy a z velké části je to sdíleno s komisí. Tedy parametry, které naše instituce zvolila pro politiku strategii v oblasti nemovitostí středně době, je upřednostnit eh, koupy oproti pronájmu. Tato politika byla dodržována od eh, dohody o sídle, od prosince 92, ledna 93, když jsme dostali současnou budovu, která je z května 1993. A až do té doby veškerá politika akvizicí představuje hodnotu 2,5 miliardy euro. Pozemky hlavních budov ve třech sídlech byly vyjednány tak, že jsme získali bezplatnost u členských států, které nás hostí, Belgie, Francie, Lucembursko. A ta celková hodnota pozemku je odhadována na půl miliardy euro. Kdybychom se nedrželi této politiky akvizic, a drželi se politiky pronájmu tak, jak jsme ji znali až do Edimburské dohody. V současnosti bychom pronajímali plochy, které máme obsazené a to by představovalo náklady na nájmy ročně, každoročně asi 162 milionů euro. A souběžně další parametr je snaha o snížení finančních nákladů těchto projektů v oblasti výstavby nemovitostí. Ve snaze vlastně předfinancovat v míře možné tyto projekty. A tato politika byla poměrně pravidelně dodržována od roku 1993 3 podle odhadu nám přinesla zisk a nižší náklady pro evropské daňové poplatníky, kterou odhadujeme na 371 milionů euro v neuhrazených úrocích. Další risk, který se poněkud liší od toho, co zvolila komise v Bruselu a parlament tedy upřednostnil sloučení okolo jednoho pólu těch budov, protože již jsme rozptýleni vlastně ve třech členských státech a k tomu, kdybychom doplnili ještě rozptýlení v rámci jednotlivých sídel, tak by to bylo mnohem méně racionální než to, co by bylo možné obhajovat. Další nedávnější rys, tedy z posledního desetiletí, je, jsou parametry politiky EMAS, tedy politiky životního prostředí, a to se točí okolo dvou hlavních záměrů. Za prvé snížit emise CO2 o 30 do roku 2020 a za druhé zlepšit energetickou účinnost a dospět k úsporám v řádu 20 také v roce 2020. Tím se zabýváme s velkým nasazením a také pod velkým politickým tlakem, což nám pomáhá. A jsme poměrně optimističtí, že se nám podaří tyto dvě výzvy splnit. Tedy vnitřní zpráva. Co se týče těch, kteří pamatují politiku nemovitostí, to byla slabina v naší instituci, protože jsme na to nebyli vybaveni. skrze zkušenosti různého druhu během uplynulých 20 let dnes vedení parlamentu má formu řízení, která je nesmírně efektivní a zajišťuje transparentnost, zajišťuje naprostou interní spolupráci mezi jednotlivými složkami parlamentu a vidím, že právní služba DG Fins a DG Inlo spolupracují trvale na každém projektu v oblasti nemovitostí. A samozřejmě od eh, vzniku nového parlamentu, který není tak, až tak početný jako dnes, jsme měli na základě požadavku dřívějších usnesení a zejména usnesení vašeho výboru, tedy vedli jsme střednědobou strategii v oblasti nemovitostí, která je skutečně velmi podrobně dodržována, která umožňuje vyjasnit celou řadu otázek, které vyvolávaly velké potíže a vyvolávaly různé, různou komunikaci mezi rozhodujícími činiteli v instituci. Konečně jsme posílili a chceme ji posilovat i nadále spolupráci mezi institucemi, jak v Lucemburku, tak v Bruselu. Ušli jsme velký kus cesty a já jsem přesvědčen, že ještě před námi je další cesta a společně budeme schopni se vyrovnat s výzvami, o kterých jsme slyšeli, to se týče rekonstrukcí. Tím se zabývají všechny instituce bez výjimky, ať už v Bruselu nebo v Lucemburku. Takže tady je skutečně prostor pro rozvoj spolupráce mezi institucemi. Konečně krizové situace, které jsme bohužel v parlamentu v posledních letech zaznamenali, znamenají, že se v první řadě obracíme na hostitelský stát a měli jsme skvělou spolupráci jak s francouzskými úřady při vážné nehodě v hemicyklu ve Štrasburku, tak s belgickými úřady při odhalení velmi závažného potenciálního problému zde v hemicyklu a také vynikající spolupráci s lucemburským státem po neúspěchu tendru na výstavbu budovy CAD kdy výsledky byly pro všechny nepřijatelné a neodpovídaly našim rozpočtovým výhledům, kdy došlo tedy ke zrušení tendru díky skutečnému partnerství s lucemburským státem jsme byli schopni vytvořit novou strategii pro zjištění situace na trhu a vypsali jsme nový tender, což představuje 40 celkové kontraktu a nyní to již odpovídá našim rozpočtovým plánům. A díky této strategii, která byla schválena předsednictvem, byly jasně definovány potřeby v Lucemburku. Je to projekt, je to budova CAD, tedy rozsáhlý projekt, tedy rozšíření a renovace stávající budovy Předpokládá se, že to bude dokončeno ve dvou fázích. Výstavba nové východní části v roce 2017 a rekonstrukce stávající budovy a propojení s novou částí o dva roky později 2019. Financování bylo koncipováno a upsáno tedy podle bývalého finančního nařízení, kde nebylo možné přímé financování, ale parlament získal plnou spolupráci Evropské investiční banky, která souhlasila s financováním 50 nákladů podle svých vlastních stanov. A druhá polovina byla přidělena na základě veřejné zakázky, tedy obchodní bance v Lucemburku. Ty podmínky jsou velmi příznivé a to dneska není úplně běžné. Ve Štrasburku ty potřeby byly definovány velmi omezeně, v zásadě s cílem zlepšit eh, pracovní prostory pro poslance, což dnes je žalostné a věříme, že od roku 2016 budeme schopni předložit konkrétní návrhy abychom byli schopni o něco lépe vytvořit podmínky pro práci poslanců, tedy doplnění budovy Václav Havel, což je malá starší budova, která patří Radě Evropy a která je nyní rekonstruována, nám dá plochu, kdy dojde k reorganizaci těch prostor a tam bychom upřednostnili zejména kanceláře poslanců na úkor administrativy, která může působit jinde. Poslední kapitola, kde si dovolím eh, ty věci rozvinout, je nová politika údržby nemovitostí v vlastnictví parlamentu. Když hovoříme o vlastnictví, tak máme celou řadu povinností a máme velmi velkou odpovědnost, která narostla. Tedy jakožto odpovědný vlastník a po prožití naštěstí bez lidských následků velmi vážné nehody v hemicyklu ve Štrasburku. Předsednictvo parlamentu objednalo vnější audit od orgánu na vysoké úrovni, co se týče udržby kdy ten problém nepramenil ze špatné údržby, ale to varování bylo závažné a proto jsme bez odkladu podnikli určité kroky a tím jsme se dostali k nové doktríně údržby s novými smlouvami o údržbě, které jsou mnohem úplnější a pokrývají nejen technická zařízení, ale provádíme pravidelnou kontrolu hrubé stavby a bylo to poprvé realizován v roce 2012 a umožnilo to zjistit velmi závažný problém v našem hemicyklu, který je právě vedle v budově a kdy se postupně hroutila eh, konstrukce střechy. A díky této posílené údržbě eh, musíme brát velmi vážně tyto otázky a všechny instituce spolupracují, aby dosáhly optimálních možných výsledků. Je to oblast nesmírně důležitá. A všechny instituce mají významné majetky a bude nutné spolupracovat, abychom vlastně dodržovali stejné zásady udržby a abychom postupovali v této oblasti se stejnou profesionalitou. Hovoří o údržbě, tak také hovoří o rekonstrukcích a jako mý předchůdci nejsme schopni. Je tu nesporná nutnost eh, spolupracovat, abychom našli správné modely a nabídli je také novému parlamentu, který bude zvolen za půl roku. Tím skončím a myslím, že jsem trošku zneužil doby, kterou jsem dostal. A děkuji vám za pozornost v Afgánsku. Dovolte, abych omluvila kolegu, protože on už vlastně předem oznámil, že bude muset dříve odejít, protože dnes se bude projednávat večer jeho kandidatura do příštích eh, voleb Evropského parlamentu. Já bych eh, krátce po té, co vlastně jsem teď eh, měla přijít na řadu. Jako zpravodajka pro politiku budov bych ráda zmínila několik bodů a udělala bych takové zhrnutí toho, co jsme společně s výborem pro kontrolu rozpočtu a s výborem pro rozpočet dělali. A na druhé straně seznámit vás s cílem. Dovolte, abych poděkovala kolegovi za eh, ty základní úvahy, které Evropský parlament realizuje, a to bylo všechno doprovázeno vlastně naším výborem pro kontrolu rozpočtu. A souviselo to jak s budovou DHS, tak s hemicyklem a to nás ještě bude zaměstnávat dlouho, protože hemicyklus má skutečně stavební vady. Naštěstí nespadl strop hemicyklu na hlavu tiskovým pracovníkům nebo pracovníkům médií, ale musíme skutečně zajistit bezpečnost všech zaměstnanců, aby tady nehrozilo žádné nebezpečí. Proto paní Gresle i já jsme sebou tak trochu strhli, když jsme slyšeli něco o těch stavebních normách, protože my tady jsme měli určité problémy se stavebními normami a standardy, jak ve Štrasburku, tak tady v různých budovách. Jako zpravodajka pro budovy. Když jsem se stala touto zpravodajkou, tak skutečně existovaly různé diskuse o tom, do jaké míry Ehm, jsou ceny v souladu s trhem, otázky eficience, efektivity, aby jsme se všichni domluvili na tom, že toto musí být eh, v, našem, v naší pozornosti stále více a také způsob, jak kým budou budovy využívány, aby eh, se to dělo kontrolovatelným způsobem. A proto také způsob financování rady považuji za velice odváží, stejně tak jako dřívější financování Evropského parlamentu. Tady bychom si mohli podat ruku. Je pravdou, co říká Ingeborg Gressle, to tedy není zrovna v souladu s tou proklamovanou transparentností. Uh, ale my jsme totiž se k tomu stavili v Evropském parlamentu tak jako vy na radě, proto nechci nikomu nic vyčítat, ale eh, my jsme si všichni přece vzali, že do budoucna bychom to chtěli aspoň o kousek zprůhlednit. Komise často používala obdobné metody, takže bychom si mohli podat ruce všechny tři instituce navzájem, protože politika budov nepožívala zrovna prioritní postavení v diskusích o rozpočtu, takže to, co zbylo z rozpočtu, se používalo pro budovy. To byla taková obecná doktrína, kterou jsme používali všichni i když eh, si musíme přiznat, že to bylo spojeno s určitými potížemi. Když byly problémy v rozpočtu, tak to znamenalo, že nebylo možno realizovat určité platby a tady hrozilo určité nebezpečí. Domnívám se, že společně s novým naříze, rozpočt, finančním nařízením eh, stojíme před novými skutečnostmi. Eh, je tady definováno, že každý rok musíme sepsat zprávu, jaké budovy jsou ve starém stavu, jaké budovy bude třeba renovovat jaké budovy je třeba kdy vystřídat, kdy dobíhají určité smlouvy, čili poskytneme si navzájem přehled o tom, jaký stav je v budovách a co nás očekává. Za druhé jsme také vnesli určitý přehled o tom, jaký práh nákladů chceme používat, protože když tady máme significant impact on the budget, čili podstatný vliv na rozpočet, Mm, to vyplynulo z diskusí. Já jsem hovořila s celou řadou úředníků a musela jsem konstatovat, že si to každý interpretuje jinak. Někdo třeba odhadl na 40 milionů a někdo zase se domníval, že když je obsažena nějaká budova v rozpočtu, jakoby zakotvena v rozpočtu, takže to nemá žádný signifikantní uh, dopad na rozpočet, ale to tady by znamenalo, že 3 miliony nejsou žádným dopadem na rozpočet, protože je to eh, už v tom rozpočtu. To byla odpověď, kterou jsem dostávala například od zpravodaje pro rozpočet. Čili my jsme se domluvili na prahových hodnotách kde je objasněno, kde je třeba co oznamovat, kde je třeba co hlásit výboru pro kontrolu rozpočtu a proč je třeba to hlásit. Také jsme se domluvili na tom, že je třeba mít detailní odhad nákladů, musí tady být řádné plánování, návrhy, které musí být prodiskutovány prostě tak, aby potom eh, nebyly dodatečné diskuse, nejbrž probrat všechno předem. Myslím si, že už jsme dosáhli určitého pokroku tím, že schvalujeme ty budovy a také zažíváme, s jakými potížemi jsme kontrolováni. Mám tady projekt, například jeden, kdy se výbor pro eh, kontrolu rozpočtu asi bude bránit, udělit povolení eh, a já nemohu prostě vyslovit povolení až poté post festum, když tedy ceny nejsou v pořádku a děsí nás, protože nejsou vůbec v souladu s tržními cenami. Je třeba, abychom se dohodli mezi Radou Evropským parlamentem, aby nás to vedlo k určité disciplíně aby jeden druhému musel vylíčit a vysvětlit náklady. To znamená, že by se měl snížit podíl těch vyšších eh, nákladů dodatečných, když budeme navzájem si muset to vysvětlovat eh, obě instituce. A když tedy nemůže být uděleno povolení výborem pro kontrolu rozpočtu, eh, tak finanční nařízení nepočítá s dodatečným udělováním takových povolení. To znamená, že všichni musí dodržovat tyto nové podmínky. Já doufám, že tento, no, toto nové finanční nařízení bude znamenat také lepší disciplinu. Tady bych chtěla také poděkovat radě, že po dlouhém zvažování pochopila, že by bylo dobré možná mít možnost vzít si normální úvěr než nějakými eh, zvláštními způsoby financování jít takovými tajemnými až temnými cestičkami. Eh, dřív tady neexistoval žádný jiný možný konstrukt, ale já jsem byla velice překvapena, jaké mezi platby byly vůbec možné v minulosti a to v budoucnosti už nebude nezbytné. Je možné to udělat velice průhledně a transparentně v tom vlastním financování. A nebude to žádné porušování um, toho závazku k úvěrům nebo toho mota k úvěrům, které tady máme, čili úvěry budou možné ne pro sociální dávky, ale za proti ti hodnotu, eh, která je zakotvena v rozpočtu. U povinnosti informovat eh, tady mi leží zejména na srdci, abychom získali definitivní přehled, to znamená v ve fázi jedna zpráva o budovách každoročně podle předpisu 202.3 Tyto zprávy musí být velice podrobné, protože to bude mít tu výhodu, že ve fázi 2 dalšího postupu eh, bude možno lepší realizace. Dříve jsme totiž měli tu zkušenost, že buď plány pokročily už tak daleko, že bez finančních škod nebylo, nebo bez finančních více nákladů nebylo možné nic dalšího dodatečně schválit. A to je teď zbytečné. Ale nebo zase nebylo plánování dost daleko a to jsme se jako výbor pro kontrolu rozpočtu ptali, co vlastně plánujete kont- přesně. A to nám zase plánovači nemohli ještě říci, protože nebyli tak daleko. A nebo nám to nemohli říci, protože nemohli ještě vlastně aplikovat postupy, protože neměli povolení z našeho výboru. A to se teď změnilo a Podle článku 203 odstavec 5 je tady nutný odhad nákladů, mít návrhy smluv k dispozici a já bych tady ještě znovu skutečně chtěla, aby se pečlivě zvážilo, ať se to týká agentur nebo Evropského parlamentu nebo komise. Máme tady poměrně přesný dotazník a tento dotazník má poměrně přesný obsah, protože to má svůj smysl mít komparativní ceny. Má to smysl nenechat se jak si ovlivnit nebo být pod tlakem. Když se podíváme na Lucembursko, tam jsme měli jednu jedinou smlouvu a e, teď se nám podaří je no, spořit miliony, protože jsme se obrátili také na konkurenčního nabizitele, který poskytoval stejné podmínky, ale nižší ceny než ten první poskytovatel v minulosti. A tady se domnívám, že skutečně musíme mít srovnatelné ceny, eh, než abychom mm, se spokojili s tou první vysokou cenou, která je nám nabízena. Tady například v Bruselu se, nám, se nás pokusili u jeslí také donutit k tomu, abychom platili astronomické ceny, protože to byl jediný nabízitel, který nám nabízel pozemek pro stavbu těchto jeslí, rozhodně není akceptovatelné, abychom u monopolistů platili přehnané ceny. Teď na rozdíl od komise, která předtím platila o 100 eur v nájemu víc než my, nám se podařilo snížit nájem z toho důvodu, že jsme měli možnost srovnávat ceny, protože tady byly konkurenční nabizitele tento postup, který jsme u nás zavedli, abychom skutečně srovnávali cenu jednotlivých nabizitelů, to vedlo k opravdovému snížení potřeby financování nezávisle na tom, zda tedy to jsou poslanci nebo úředníci, každý potřebuje adekvátní místo k práci, jako například v mé kanceláři. Nemám snad ani 20 metrů čtverečních a přitom bych tam měla umístit 6 lidí a to tady rozhodně není v souladu s dnešním standardem pracovních možností anebo se standardem práce tak, jak je předepsána v Belgii. A ještě jednou bych se ráda vrátila k povinnosti informovat. Já tady nechci probírat finanční nařízení podrobně, ale myslím si, že jsme stanovili rozumné Prahy a to, co je pro mě pozitivní, je skutečnost, že i poté jsme stanovili takový postup, když dojde k notifikaci přeskoumání toho, zda skutečně údaje, které jsme se dověděli při tom informování, bylo vše dodrženo. Tady se nejedná o maličkosti, které třeba dodržet, ale dojde-li k podstatným odchylkám, tak budeme mít přehled o tom, zda došlo k odchylkám, jaké byly a zda je z toho nutné vyvodit závěry. Proto bych chtěla poděkovat za dobrou spolupráci jak s komisí, a tady bych chtěla výjimečně jednoho osobně jmenovat pan Krotič, tady mimořádně přispěl ke kooperaci s komisí, eh, například při eh, vytváření dotazníků, které mají vyplňovat i agentury. Chci také poděkovat za to, že rada byla ochotna adekvátně změnit finanční nařízení. Chci také poděkovat své kolegyni eh, Inge Gressle, která neúnavně pracovala na tom, že požadovala jasná pravidla a to prospělo tomu, že jsme došli ke koordinovanému postupu, protože i agentury pochopily, že eh, je nutno s penězi zacházet opatrně a domnívám se, že tím pádem jsme došli k docela dobré struktuře financování a když ji každý dodrží, tak bychom snad při dobré vůli mohli dobře pracovat. Teď bych tedy navrhovala, máte-li ještě nějaké otázky, samozřejmě velice ráda vám na ně odpovím a hned dám slovo kolegovi. Taip, ačiū pranešėjai, iš tikrųjų labai svarbus klausimas ir tikrai šiandieną išklausim. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Ta otázka je mimořádně důležitá. Dneska jsme si vyslechli celou řadu důležitých informací. Já jsem trochu udiven tím, eh, jak vypadá politika budov Evropského parlamentu, protože již dva roky Evropský parlament hlasuje o Eh, svém jednom sídle, o svém jednotném sídle. Eh, nejprve jsme se rozhodli, že jediným sídlem bude Štrasburg, ale následně bylo zvoleno jiné řešení a nyní mám pocit, že, nebo dokonce eh, vidím, že počítáme s tím, že ve Štrasburku bude zpřístupněno 5 tisíc metrů čtverečních nových kancelářských ploch. Já si myslím, že největším problémem ve Štrasburku nejsou uh, možnosti ubytování v hotelu. Já si myslím, že největší podmínky uh, nebo nejhorší uh, podmínky, největší problémy jsou způsobeny tím, že tam nejsou zaručeny dostatečné pracovní podmínky, že kanceláře jsou příliš malé, je tam umístěno mnoho lidí a kromě toho jsou to problémy s dopravou. Pokud tedy eh, revidujeme smlouvu a pokud bychom měli eh, se vzdát Štrasburku jako eh, sídla Evropského parlamentu, tak se ptám, co se tedy stane s tou novou budovou. A pokud tedy se parlament vzdá svého sídla v Bruselu, tak co se stane v tom, mm, s tou budovou, ve které se nacházíme právě teď? To je tady otázka, která mě zajímá a jsem velmi překvapen tím, že to rozhodnutí již padlo. Nezávisle na tom, nebo bez ohledu na to, že poslanci Evropského parlamentu eh, jsou přesvědčeni o tom, že pracovní podmínky eh, ve Štrasburku nejsou ideální, což dosečuje i výsledek posledního hlasování. Děkuji. Gibt es weitere... Jsou k tomu nějaké další otázky? Paní Gresla, Inge, prosím. Děkuji, děkuji za tu chválu. Nicméně bez tebe bychom nedospěli tak daleko. Rád bych, ráda bych se zeptala, jestli se objevily úvahy, že by se využily možnosti ve finančním nařízení. Eh, já nevím, jestli jsou tady ještě eh, zástupci komise, ale bylo by dobré, kdybychom, kdyby na to mohli eh, odpovědět. Protože rada už to má za sebou, ale ostatní to mají ještě před sebou, takže prosím. Jean-Pierre Audi. Jean-Pierre Audi, D'abord, my... Nejdříve eh, chci poděkovat. Já se omlouvám za to, že jsem eh, vás musel opustit na část odpoledne. Děkuji za tuto výměnu názorů, která byla nezbytná. Viděli jsme, že při této přejitosti složitost Unie způsobuje, že skutečně kočka musí uživit všechny svá mláďata a tak jsme viděli, že ty instituce to řeší každá po svém. A na rozdíl od milého kolegy, rozhodnutí parlamentu je vzato v úvahu, protože dnes eh, výbor pro ústavní otázky navrhl změnu smlouvy a bude to předloženo předsedům vlád a hlavám států, kteří za to odpovídají, nikoli parlament. Protože zde byla tato poznámka, tak tvrdím, že eh, rozhodnutí, že parlament si stanoví své sídlo, je nepřesnost politická a je to aberace. Většinou si parlamenty nestanoví své sídlo protože parlamenty jsou kapriciózní a toto se jim nesvěřuje. A když se poslanci eh, špatně chovají, tak jsou vyhnáni bajonety. A právě hlavy státu o tom rozhodnou naposled. Já jsem měl zajímavé jednání a kladu si otázku, zda bychom neměli mít společný nemovitostní úřad z titulu Unie, protože od Lisabonské smlouvy je tu jedna právní charakteristika. Unie má právní subjektivitu a z hlediska nemovitostí každá instituce si klade otázku, jak to budu financovat, stanu se vlastníkem, vypíšu tender nebo ne. A v této organizaci budov kolik stojí všichni úředníci, kteří se o to starají, kolik stojí zpráva veškerých budov Evropské unie, protože jsme hovořili o radě, hovořili jsme o parlamentu, hovořili jsme o účetním dvoru. Moniko, ty jsi mluvila o agenturách, ale máme šest exekutivních agentur, to, to řeší rada, máme 32 decentralizovaných agentur, no máme eh, dva společné podniky, čtyři přidružené entity, o které se také staráme. Tedy je tu skutečně obrovské portfolio nemovitostí a kterou si otázku, zda by tu neměl být úřad, který by to řešil, který by se tím zabýval a byl by efektivnější. Druhá otázka, kterou chci položit, to jsou účetní aspekty neexistují rozdíly v účetních metodách podle jednotlivých institucí. My dáváme absolutorium účetnímu dvoru, parlamentu a to vše vlastně je zaúčtováno v konsolidovaných účtech Unie. Máme tam za 5 miliard budov v účtech Unie. Je to skutečně také e, zde je to předmětem příslušný záruk z hlediska hodnoty. A také existují záruky na velké, velká stavební díla ve všech složitých strukturách. A kolega měl pravdu. Prostě po určité době dojde k amortizaci a budova bude mít hodnotu nula. A když dojde k odpisu, tak vlastně ta cena je cena pozemku a odečte se demolice. Já jsem viděl, že v účtech máte amortizaci na úrovni 4%, což je poměrně krátké, protože 4% to je 25 let. A u stavby je to skutečně třeba řešit z hlediska účetního a zajistit se z hlediska účetního. A myslím, za prvé, zda ty stavby jsou odúčtovány a je třeba to také vlastně promítnout do čísel. Myslím, že by to mělo být konzistentní z účetního hlediska u všech institucí, z hlediska zaučtování našich staveb. Děkuji za toto slyšení, bylo to velmi zajímavé, velmi užitečné pro budoucí politiku Unie. Gibt es weitere Fragen? Jsou další nějaké otázky? Inge, prosím. Já jsem pouze chtěla poznamenat, že obvykle si přece jen parlament určuje své sídlo sám. Eh, považuji za nesmysl, že by například německá kancelářka měla parlamentu říkat, kde má eh, zasedat, takže to jenom na okraj. Eh, děkuji. Po všech otázkách jsem chtěla připomenout, že se máme držet diskuse o budovách. Tedy všechny Instituce se musí držet platných smluv a ujednání. E, úředníci za to nemůžou, že máme tři sídla v Lucemburku, ve Štrasburku a v Bruselu a úředníci rozhodně nemohou toto rozhodnutí ovlivnit. Musí se naopak držet pouze platných e, zákonů, takže pan Stragikakis, komise nebo rada, to jsou vše úředníci a jich se nemůžete vyptávat případně je činit zodpovědnými za rozhodnutí vlád. Pokud se vlády chovají rozhodně, případně nerozhodně, dokud nepřistoupili ke konečnému řešení, případně rozhodnutí, je e, diskuse e, bezpředmětná o této tématice. Máme určité závazky zasedat ve Štrasburku, v Lucemburku i v Bruselu. A dokud se naši e, předsedové vlád, šéfové státu na ničem nedohodnou, tak tady můžeme sedět do nekonečna, nic se nezmění. Buď si přepíšeme smlouvy, tak eh, se nic nestane, ať se dohodneme na 25 usneseních nebo více nebo méně. A já bych nerada obtěžoval pana Stragika Kise, aby se nám tady musel pouštět do potenciálních scénářů týkajících různých eh, budov. On vlastně ani nesmí takovýmto způsobem postupovat, protože ani nemá k tomu podklady, ani vlastně se k tomu nemůžeme odhodlat, protože zatím vlády nejsou na této etapě. Ale já se ráda vsadím, pokud by nějaká změna rozhodnutí padla, tak určitě se budou eh, kompenzovat eh, určitě té e, úspory a změny sídel. Jak by to mělo v praxi vypadat, to si netroufám určit, ale každopádně chci jenom upozornit na to, že dnes to tady nevyřešíme a rozhodně ne v rámci naší diskuse. Paní Luling. Děkuji, galima, tai gerbimo pranešėjai, jūs pakeitėt pranešimo esmę. Vy jste vlastně změnila význam a smysl vaší zprávy. My se tady zabýváme v rámci výboru pro rozpočtovou kontrolou efektivitou našich budov. Což znamená, že máme právo hlasitě uvažovat o záležitostech týkajících se učení určité budovy. A moje otázka směřovala právě v tom směru, aby se na to naznačila, s problémy týkající se efektivity těch budov, které máme k dispozici. Kolegin Lulín. Pani Lulín. Já, eh, vielen Dank, eh, Frau Vorsitzende. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat za to, co jste právě řekla. Máte naprostou pravdu a domnívám se, že náš kolega, který zase o tom teď hovořil, to jistě pochopí. Eh, není naší úlohou starat se o to, co se stane. Teď dojde-li k nějakému jinému rozhodnutí šéfu státu a vlád o sídlech všech institucí Evropské unie, já bych kolegovi řekla, nedělejte si vůbec starosti, ani vy, ani já to nezažijeme a tudíž se tím nebudeme moci zaobírat. Tak brzy to rozhodně nenastane. My se musíme smířit se skutečnostmi tak, jak jsou, takže děkuji za to upřesnění. A paní předsedkyně, vy jste ještě řekla, jako zpravodajka pro budovy jste hovořila o transparentnosti. A potom jste řekla, že transparentnost vlastně nebyla naší prioritou, transparentnost bu- politiky budov. Já musím říct si díky bohu, kdyby Evropský parlament neměl žádnou jinou prioritu než transparentnost jeho politiky budov, která tedy skutečně nehýbe politickou integrací Evropy, tak vám musím říct, že to by bylo velice špatné, kdyby to byla bývala naše priorita, ale kromě toho já vůbec nemám ten pocit, že by politika budov snad nebyla transparentní. Asi velice dobře vzpomínám na to, že v 80. letech, když jsme byli ve Štrasburgu a již předtím, když jsme plánovali, Eh, budovy, tak jsme byli informováni, i my jsme informovali a musím říct si, čeho jsem vždycky litovala, tak trochu je mi to líto i teď, je skutečnost, že jsme nikdy neměli odvahu dívat se na věci velkoryse Vždycky se jednalo o to i u rozpočtového výboru nebo o výboru pro rozpočtovou kontrolu, v něm jsem nikdy neseděla, ale vím, že se říkalo hlavně nestavět tohle, hlavně to nestavět moc krásné, hlavně to nestavět příliš velké aby na nás neutočil tisk, co si všechno dovolujeme. Já si ještě vzpomínám, Schluss, ich bin gleich fertig. An den furchtbar falschen... Na, tento na toto nesprávné rozhodnutí, když se jednalo o sportovní centrum, že jsme tam nepočítali s nějakou nádobou na vodu, protože jsme tam měli lidi, Jo, pardon, že jsme tam nezabudovali bazén, protože všichni chtěli prostě taky mít možnost, aby mohli cvičet ve vodě a toto centrum by bylo bývalo daleko atraktivnější, kdybychom to bývali udělali, kdyby tam byl bazén. No, a teď něco ke Štrasborku. Stále se říká, že poslanci jsou tam špatně ubytovaní, a to je taky pravda. Již před lety, protože jsem kvestorkou a protože jsem vedla pracovní výbor pro nemovitosti, řekla jsem, dejte mi ty možnosti a já vám obstarám více prostoru pro poslance, protože ve Štrasburku mají třetí, čtvrtořadí úředníci komise a rady lepší kanceláře než poslanci a kdybychom správně kanceláře rozdělili, je tam celá řada jednotlivých kanceláří pro naše úředníky, kteří tam jsou samostatně, aby bychom bývali mohli mít daleko lepší prostor k práci jako poslanci. Eh, takže dejte mi ten úkol a já vám ve štrasborku zabezpečím daleko lepší prostory pro práci poslanců, aniž bych aniž by to stálo nějaké dotečné peníze, či aniž bychom museli stavět něco nového. Astrid, naši tlumočníci za chvíli hned, hned odejdou, jestliže už nepřestane. A já jsem si domnívala, že to bude trošku déle. No, já jsem chtěla jenom přispět, chtěla jsem říci, že máme velice dobrou politiku nemovitosti a že si můžeme jedně gratulovat k tomu, jak to tady děláme. Also ich glaube, dass Herr vorhin dargestellt hat. Já si myslím, že pan Strategakis předtím ukázal, že my jako parlament jsme v minulých letech eh, prokázali velkou efektivnost, že, máme vel, že jsme mohli tedy získat velmi účinné budovy, protože jsme zažili dobrou fázi realitního trhu, profesionalizovali jsme naše, eh, naši politiku budov a proto tedy eh, platíme velmi výhodné měsíční náklady. Mě by to tedy zajímalo, mě by zajímal uh, názor komise. My tedy nevytváříme uh, rezervy, bohužel tedy rada nevy, nedovolila uh, ve finančním nařízení rezervy. Bylo by dobré, kdyby existovaly, ale bohužel to není možné, abychom vytvářeli rezervy na renovaci budov. A proto se ptám, jestli nebo to řeknu takto, tím jsme si ušetřili velké starosti, protože pokud bychom měli velké budovy, jako je Justus eh, Lipsius, kde stavební náklady eh, jsou velmi vysoké, tak je velmi obtížné ty budovy renovovat bez toho, abyste si vytvářili rezervy nebo abyste si předem eh, našetřili určité peníze. Já jsem se dívala na období mnoha let zpátky a musím říci, že velmi osvědčenou metodou byla právě ta remasáž, to znamená to nazbírání prostředků na konci eh, rozpočtového období. Ty rezervy, jak už jsem řekla, eh, nebyly ve finančním nařízení povoleny. Eh, souhlasím s tebou, rezervy by byly dobré. Byl by to velmi transparentní, pochopitelný způsob, takže toho lituji, ale bohužel je to tak. Ještě velmi krátce se k tomu můžeš vyjádřit ty. Tak, já jsem nepochopil proč nemůžeme zaučtovat ty eh, provize pro velké práce? Musela bych vytvořit rezervy a eh, musela bych vlastně porušit princip eh, ročního rozpočtu. Pokud tedy nazbíráš nějaké rezervy, tak porušíš to, že se ty prostředky musí spotřebovat v daném roce.